Friends, you... Přátelé, srdečně vás vítám k tomuto dnu EU Eurofundu. A jako místo předsedkyně příslušného parlamentního výboru jsem velmi šťastná, že vás zde všechny vidím. My za stranu parlamentu eh, vedeme s Eurofundem velmi úzké styky a kontakty, protože dostáváme tolik číslu, čísel pardon, a údajů od vás, eh, že nám to usnadňuje naši politickou práci zde. A to je, proč jsme tak šťastní. A dnes nás čeká velmi zajímavý program. Samozřejmě eh, se velice zajímáme o všem, co se děje mimo, děje mimo tuto budovu a co se děje i mimo Evropu. Někteří z nás byli velice překvapeni, abych tak řekla, po eh, prezidentské volbě v USA. A naše myšlenky po tomto výsledku s novým prezidentem ve Spojených státech eh, nás vedly k tomu, že to asi nebude tak překvapující. Domníváme se, že demokratické instituce eh, musí dokázat veřejnosti jasným měřitelným způsobem, že zlepšujeme jejich každodenní život prostřednictvím naší politiky. A A to je to, co se snažíme dělat a o čem budeme dnes hovořit a co bychom také měli uskutečňovat pro opravdový skutečný život zaměstnanců a dělníků a proto jsem to tady chtěla zdůraznit, že usilujeme o to, aby pracující mohli mít užitek z naší práce ve svém každodenním životě. A jsem velmi šťastná, že se vás dostavilo tolik a že jste se rozhodli začít váš den s námi. Budeme zasedat až do pozdního odpoledne a nyní začneme s úvodem, který přednese ředitel Eurofondu pan Juan Menendez Valdez. Prosím, pěkně máte slovo. Děkuji mnohokrát. Je pro mě potěšením všechny přivítat na této konferenci. Jsem velice vděčný Evropskému parlamentu, zejména výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti, že zorganizoval eh, toto významné zasedání a také chci poděkovat předsedovi Tomasu Hendlovi. Nemůže to být s námi, ale samozřejmě vaše krásná slova, která jste pronesla na úvod ve jménu výboru, nás velmi těší stejně tak jako účast jiných členů tohoto výboru. Název Změna pracovních podmínek v Evropě, to je název tématu, o němž chceme dnes diskutovat. Jak jste viděli, máme klíčové záležitosti, abychom odpověděli na to, zda jdeme tímto směrem pro lepší podmínky a co je třeba udělat pro to, aby se dosáhlo těchto lepších pracovních podmínek. To jsou otázky, které zcela jistě nejsou nové. Zlepšování pracovních podmínek to bylo téma, které stalo již na začátku evropského projektu a Evropská společenství to měla ve svém programu. Ve článku 151 smlouvy. Dnes eh, se toto téma spojuje také s tématem udržitelného zaměstnání eh, čili eh, pracovní podmínky a podmínky pro život jsou ústředním tématem. To je to, oč usilujeme. Dokonce i když tento cíl není nový, přece jenom to znamená, že tyto otázky zůstají aktuální i dnes. Když se podíváme na rozvoj v posledním desetiletí, tak jsou tyto otázky pravděpodobně relevantnější než dříve. Nedávno jsme zažili evropskou finanční krizi která měla dopad na a způsobila měnovou krizi a měla dopad na so, eh, sociální oblast, čili také eh, přivedla k sociální krizi. A Tady mm, jde o to, abychom znovu začali podporovat integrační projekt. Pracovní příležitosti jsou důležité eh, mm, protože eh, obnova hospodářství nám umožnila také obnovit podmínky, ale jistě ne ve všech členských státech. V některých eh, existuje ještě eh, velký problém a je to tedy velký rozdíl. Oč jde nejenom o pracovní místa, ale také o jejich kvalitu a o dobrou životní úroveň, protože práce má vliv na každodenní život 100 tisíců pracujících v Evropě kvalitní zaměstnání má také příslušný dopad na spokojenost občanů. Kvalita je rovněž zásadní. Eh, chceme-li, aby Evropané pracovali déle, víme, že to je výzva pro stárnoucí společnosti, jak je tomu v Evropě. A proto, mm, když budeme pracovat dále, musíme jistě pracovat také lépe. Je známo, že tady je spojení mezi kvalitou práce a hospodářskou soutěží. Kvalita práce může být zásadní pro podporu eh, konkurenceschopnosti a tudíž na zlepšování humánního kapitálu, který bude mít kapacitu inovací, což přispívá k, ke, kompeten, ke konkurenceschopnosti. A dnes se chceme podívat na to, jakým způsobem kvalita zaměstnání evropských pracujících eh, vypadá. My jsme udělali průzkum 20%. To před 40 milionů lidí. Takže víceméně velikosti mé země, Španělska, jakožto relevantního člena Evropské unie. V Eurofondu je naším mandátem poskytovat informace pro účely pracovní politiky na lepší úrovni vedoucí k lepším pracovním podmínkám. A dnešní konference má za cíl prezentovat tuto zprávu z šestého přehledu. Tento přehled je jedním z úkolů, který nám pomáhá vypracovávat lepší politiky, zvláště pokud chcete dobře pochopit kvalitu pracovních míst v Evropě a za hranicemi Evropy. Využívá ho tento výbor, dále výbor pro zaměstnanost, Evropská komise, hlavní aktéři, zainteresované strany, členské státy a na mezinárodní úrovni je to také zdroj pro OECD. AMOP. Poskytuje informace na různá témata, která projednáváte zde i v jiných institucích, dejme tomu strategický rámec pro práci, dále rovnováha mezi prací a životními podmínkami, nebo pokud jde o diskusy o pilíři, o sociálních právech z iniciativy Žana Klauda Junkra. V Eurofondu jsme začali uplatňovat tyto průzkumy asi 25, před 25 lety. Došlo k mnoha úpravám a změnám. Nejprve to byl ad hoc model pro eurobarometr, kdy jsme kladli 30 otázek přibližně na téma zdraví a bezpečnosti. A v roce 2015 to bylo více než 100 otázek formulovaných co nejprecizněji, abychom zjistili, jak vypadá skutečná práce ve svém popisu. Výsledný portrét je založen na povědomí těch, kteří jsou o tom nejlépe informováni. Pracovníci, kteří pracují den co den. Více než 44 tisíc, kteří poskytli přímé informace prostřednictvím těchto otázek poskytují bohaté informace, které nám pomáhají pochopit, jak vypadá ucelený obrázek. Ten obrázek šestého přehledu není dynamický. Účast se zvýšila, pracovní síla stárne, A průměrný pracovník v Evropě je především muž středního věku, který pracuje na stálý úvazek v pravidelnou pracovní dobu v malém středním podniku. Pokud jde o jiné pracovní podmínky, ty jsou často zajištěny zjištěny eh, ze strany různých institucí hm, podle problémů na, v pracovním místě. Intenzita je poměrně vysoká, osoby jsou exponovány většinou nějakému riziku, často se mění, eh, relevantně jsou vystaveny nepříznivým podmínkám, to, co může mít také dopad na spokojenost v práci. Zaměření na průměr často skrývá v sobě velké rozdíly mezi 35 státy. Je tam nerovnost mezi jednotlivci v případě profese, pohlaví, sektoru, věku. To vše je velice důležité. Je třeba to mít na mysli a identifikovat. Tento šestý průzkum naznačuje nejvyšší možnou diverzitu a heterogenitu na pracovním trhu. Svět se mění a svět práce rovněž. Není jednodušší, naopak stává se čím dál tím komplikovanější. Dva příklady. Osoby samostatně výdělečné činné. Jsou to jednotlivci, kteří často někdy nevědí, jaký je její status. 13 těchto osob bez zaměstnanců má pouze jednoho klienta, nemohou najímat další zaměstnance nebo přijímat strategická rozhodnutí a po, jsou považováni za ekonomicky závislí. Je to 1% všech pracovníků v Evropské unii. Čili tento poměr je nadále malý. Dále Pracovní místo, místo práce, tato koncepce je často dnes zastřená. 11 pracovníků využívá ICT pro práci mimo uh, pracovního místa alespoň tři čtvrtiny pracovní doby každý den nebo několikrát během týdne. Pracují často doma, v kancelářích, ve veřejných prostorech a tak dále. Pracovní podmínky se určitě liší od těch, které se týkají tradičních pracovníků. Jsou tady určité výhody, dejme tomu pružnost práce. Na druhou stranu i rovnováha mezi životními podmínkami a pracovními není nejlepší. Jsou to pouze dva příklady a můžeme identifikovat více proměnící se pracovní prostředí, což není na první pohled zjevné. Ti, kteří rozhodují na úrovni různých organizací a institucí, potřebují důkaz pro zohlednění těchto změn, aby mohli pochopit, jakým způsobem vypadá zkušenost jednotlivců v, v práci. Na dnešní konferenci eh, vám budeme prezentovat výsledky první komplexní analýzy První deskriptivní zjištění byly identifikovány před několika měsíci a teď máme k dispozici komplexní analýzu. Navíc jsme vás vyzvali, relevantní aktéry, abyste se účastnili panelů a abyste diskutovali o všech tématech, a abychom také mohli eh, identifikovat různé politiky a různé o, otázky. Začneme prezentací moje kolegyně Aněs Parentiron. Ta bude mluvit o určitých trendech ohledně toho, jak klastrovat v Evropě práci podle kvality. Kvalita práce je takový fixní obrázek, který ne zrovna nejlépe uh, odráží vývoj práce v životním cyklu. Čili v druhém panelu pak budeme jednat o otázkách týkajících se faktorů, které z práce činí udržitelnou během pracovního života odrážející měnící se potřeby jednotlivců se zaměřením především na rovnováhu mezi životem a prací. A odpoledne toto rozšíříme na globální úroveň, kdy kvalita práce je pochopitelně důležitá pro osoby v Evropské unii, ale i globálně. Tento svět je konkurenceschopný a my si musíme říci, na jakém základě chceme dosáhnout této konkurenceschopnosti díky pracovním podmínkám. Pokud ano, potřebujeme eh, další informace, jak jsou na tom ti ostatní v Evropě, ale i ve světě. A to bude součást diskuse třetího eh, panelu. Čili je to nabitá agenda zohledňující veškeré výzvy, kterým dnes čelíme. Osoby a jejich délka zaměstnání je důležitá pro konkurenceschopnost. Zaměstnanost a nekvalitní práce vede lidi k nedůvěře. Lepší pracovní místa a lepší práce ujiští o naše občany, že jsou důležití v dnešním kontextu. A doufám, že dnešní konference nám pomůže najít cestu směrem k tomuto cíli. Aně se nyní tě vyzvu k prezentaci výsledku. Okay, I start again. Uh, good morning, everybody. The question... Dobré ráno. Na úvod tady padla otázka, jak zlepšit kvalita života. Kvalita práce je právě jedním z prvků, který k tomu může přispět. Tak rozhodně zlepšíme kvalitu života a máme k tomu celou řadu důkazů. Šestý průzkum o pracovních podmínkách je největší, kterého jsme, jsme zatím docílili. Pokrývali jsme 28 zemí, Norsko, Švýcarsko a pět kandidátských zemí. Dělali jsme 40 850 pohovorů, musím poděkovat také Belgii a Slovinsku, poskytli nám dostatečné množství vzorků a výzkum také používají na národní úrovni. Je to komparativní průzkum, který probíhá na téma práce. Pochopitelně zaměření a zacílení je velmi důležité. Já nevím, jak fungují slajdy, K této první zprávě nejprve uvedu tento slide o stavu pracovních podmínek v Evropě se zaměřením na kvalitu práce. Proč jsme se rozhodli pro toto zaměření? Nejdůležitější je článek 151 smlouvy, kdy je cílem Unie i států zlepšit pracovní podmínky v kontextu subsidiarity. Dále máme důkazy o tom, že kvalita práce souvisí se zaměstnaností a dobou zaměstnanosti v životě, což je velmi důležité pro navýšení zaměstnanosti. Za třetí, na místní úrovni víme, že kvalita práce napomí, napomáhá zlepšení životního blahobytu bytu a spokojenosti s životem. A důkazy vyplývající z průzkumu jsou jasná. Za čtvrté, toto může být také nástroj pro posílení dalších evropských cílů, především v oblasti rovnosti pohlaví. A v neposlední řadě, vzhledem k tomu, že bude docházet k čím dál tím více změnám v práci, je důležité mít eh, jakýsi pokyn, tak nebo maják, jak tomu říkáme my. A kvalita práce je nástroj, který nám pomáhá monitorovat pokrok a směr, kterým se ubíráme. Tímto poměřujeme tedy naše výsledky. Co nám průzkum potvrdil? Kvalita práce je mnohostraná. Na prvních slajdech se vám pokusím ukázat, že se nejedná pouze o abstraktní pojem, je to velice konkrétní pro práci a život a má to různou podobu podle zaměstnanosti a podle pohlaví. A je důležité se z abstraktního pojmu dostat na úroveň reality. Za druhé, máme sedm indicí. Děkuji Francesovi a Tarekovi za toto. Tyto indikátory souvisejí s lepším prožitkem práce na všech úrovních. Za třetí, došlo k určitému pokroku v případě těch indikátorů, u kterých máme informace. Je důležité zhodnotit, zdali jsou v souladu s investicemi, zdali jsou dostatečné. Došlo k určitému pokroku, ale je tady čím dál tím větší diverzita a to se musí zohlednit rovněž. V neposlední řadě Snažíme se poskytovat jakousi syntézu informací ohledně práce a kvality práce. Máme pět skupin zaměstnání s různými profily. Co to znamená? Znamená to víc než polarizaci. Naše odpověď ovlivní určité skupiny více, některé méně. Takže tyto informace můžeme uplatnit pro vytváření našich politik. Dále, než vám budu prezentovat všech sedm indikátorů, tak dvě věci. Dva důležité determinanty pro kvalitu práce. V prvé řadě genderová segregace. Jak víme, tak tam má několik podob. Naše údaje ukazují určitý pokrok, Máme důkazy o tom, že mladší muži dělají často neplacenou práci, ale ženy z důvodu svých reprodukčních aktivit odvádějí neplacenou práci každý den. Ženy ve vedoucích pozicích, těch je víc, skleněný strop je výše ale pouze 35 zaměstnanců je řízeno ženou, což oproti běžnému poměru je nepoměr. Ale máme pouze 21 pracovních míst, kde existuje takzvaný genderový mix. A to je důležité pro prokázání kvality práce. Další velmi důležitý rys je zastoupení pracovníků. Míra zastoupení se liší podle členských států a to bude mít dopad na to, co se projednává v souvislosti s prací, kde a jak se toto projednává. Naše údaje naznačují, že zastoupení je velice důležitý nástroj pro kvalitu práce. No a nyní se vrátím k těm příslušným ukazatelům. První věc. Máme ukazatele na úrovni pracovního místa. To znamená, ze všech informací, které máme k dispozici, se snažíme extrahovat informace, ohledně provádění práce a pracovního místa. Proč se zaměřujeme právě na toto místo? Protože tam existuje smlouva, smlouva mezi jednotlivcem, mezi nějakou společností nebo podnikem. A tam je práce regulována, tam nabývá legitimity. Další důležitý díl informace vyplývá z výzkumu na toto téma. My se z toho snažíme vytáhnout, co je zásadní, co naznačuje, že nějaká práce je kvalitní. A Dokonce jsme využili epidemiologických studií, protože ty naznačují, že takovéto charakteristiky mají kauzální napojení na práci pozitivním či negativním způsobem. Takže nechceme být normativní, ale chceme budovat na výzkumu a mít informace pro řádnou selekci informací. Každý index, a tady máte seznam na displeji, má abstraktní název. Ale toto je všechno založeno asi na 13 ukazatelích, kromě příjmů. Práce se prezentuje různým způsobem, v různých situacích a my se musíme vždy z abstraktní roviny dostat na rovinu reálnou. První informace čím lepší ukazatel kvality práce, tím lepší. Kromě intenzity. Intenzita práce se musí rovněž vyvážet. Dále, některé ukazatele mají pouze pozitivní rysy. Některé sebou nesou jak pozitivní, tak negativní. Takže prosím tyto hodnoty Ehm, nějakým způsobem nepoměřujte. Čili sedm ukazatelů, které se průběžně mění. Na následujícím slajdu Máme tady trendy k čtyřem rozměrům. Naše výsledky prokazují, že průměrně dochází k určitému pokroku v případě dovedností. Čím dál tím více lidí využívá počítačů v práci a poměr kognitivních požadavků se zvyšuje a zároveň se poskytuje zaškolení všem zaměstnancům. Je tady další index, který nasnešuje eh, určité zlepšení ve smyslu snížení počtu pracovních hodin. Fyzické prostředí, Během posledních deseti let došlo k zlepšení asi o procento, především u mužů. Pro u žen se to nezměnilo. Jak víte, to má různé důvody. Některé souvisejí se strukturou profese, někdy jde o zlepšení pracovních podmínek eh, samotných. Údaje naznačují, že došlo ke změnám z důvodu krize při zaměstnání a to hraje důležitou roli. Čtvrtý indikátor, intenzita práce. Tady vidíte, že dochází k poklesu od roku 2005, ale zase se zvýšil od roku 2010, což není dobrá zpráva. A pokud se podíváte na to, jak je to prezentováno, tak tam je daleko větší nerovnost takže v průměru je tam velký posun. Já bych se podívala na ukazatele jeden po druhém. Zaměřila bych se na některé konkrétní prvky. Spravedlivé odměňování nepoužíváme pro náš index. My používáme skutečnou míru platového ohodnocení. To se také snažím naznačit, že pro tento index se snažíme rozpracovat kvalitu práce tak, jak ji vnímá nějaký externista. Využíváme objektivních údajů, informace ohledně toho, zda se osoby cítí spravedlivě odměňovány, to je také v průzkumu, ale není to součástí tohoto indexu. Potom druhé indikátory které se týkají fyzického prostředí. Tohle je eh, index, u kterého máme data od roku 1991 u většiny faktorů a eh, za posledních deset let vidíme, že došlo k nárůstu eh, faktoru přesouvání lidí, zacházení s infekčními materiály, zacházení s chemikáliemi a některými dalšími. A ten nárůst je vyšší u ženských povolání. Další indikátory. Tohle je intenzita práce, a pro nás, badatele v oblasti pracovního života, jsou to ty nejoblíbenější indikátory. Co to je eh, intenzita práce? Intenzita narůstá, když eh, pracujeme rychleji, když naše práce je jaksi napjatější, nabitější, máme málo přestávek eh, a přesouváme se z jednoho úkolu na druhý. Eh, intenzita nastává, když eh, musíme pracovat různými tempy a musíme se rozhodnout, co má nejvyšší prioritu, co je nejdůležitější a eh, to dohoda, to rozhodnutí je na nás a pomohlo by nám jaký, mít jakýkoliv manevrovací prostor. Potom je tu další indikátor a to je emocionální práce to je důležité, protože spotřebovává mnoho naší energie a přitom není vidět, přesto je v tomto kontextu důležitá. Když se podíváme na to, jak jaká je situace pracovní intenzity podle povolání, tak zjistíme, že nejvyšší úroveň kvantitativních požadavků mají operátoři těžkých strojů. U pracovníků ve službách je nejvíce emocionálních požadavků a jak vidíme, tak eh, profesionálové a manažeři, tedy my, my si užijeme trochu ode všeho v této dimenzi. Čtvrtý indikátor, kvalita eh, pracovní doby. Tady bych chtěla zdůraznit dva body. Za prvé eh, to, že v Evropě klesá průměrná pracovní doba. To je poměrně dlouhodobý trend. Nicméně co se zvyšuje, to je práce v neděli, o které už se zde několikrát hovořilo, a potom takzvané rozmazávání hranic. 22% pracovníků hlásí, že pracuje ve svém volném čase, aby naplnili eh, pracovní požadavky. A také eh, se rozrůstá práce pouze na požádání. 13% pracovníků říká, že pracuje vždy e, na základě velice krátkodobých e, termínů. Takže e, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem nesouvisí tolik s délkou pracovní doby, ale spíše s její organizací a s jejím naplánováním. V Evropě máme mnoho zkušeností s vyjednáváním o flexibilitě na čemž můžeme dále stavět. Pátým indikátorem je sociální prostředí. Tady máme pozitivní prvky, jako je sociální podpora od kolegů, od nadřízených. Pak tu máme e, kvalitu vůdcovství, kvalitu managementu, a sice do jaké míry nás šéfové respektují, do jaké míry nám pomáhají a jak nám pomáhají růst a rozvíjet se. Pak tu ale máme také negativní indikátory. Na tomto slajdu vidíte to, čemu říkáme nepříznivé sociální chování, což jsou případy násilí na pracovišti. Násilí na pracovišti hlásí 15 pracovníků a Násilí se vyskytuje v různých podobách. Zejména eh, je hlášeno ve zdravotnictví, veřejné správě a dopravě. A toto téma eh, je už dlouho eh, projednáváno na evropské úrovni a probíhají iniciativy sociálního dialogu. Další slide. Tohle je obrovský úspěch. Naše data ukazují, že došlo k určitému zlepšení eh, v kvalifikacích. Já bych eh, nicméně chtěla eh, říci, že je třeba zdůraznit, že zůstává zhruba 10 pracovníků, tedy 21 milionů, kteří žádali o další kvalifikaci, ale nezískali ji. E, školení získávají většinou ti s nejvyššími dovednostmi a získávají ho spíše ti, e, kteří mají standardní zaměstnanecké vztahy. A trvání e, školení je poměrně krátké obecně. Na školení se klade důraz v evropských politikách už od roku 1991 a pokrok nastává, nicméně tedy pokrok omezený. Dalším indikátorem jsou vyhlídky. Jak už jsem zmínila, myslí se tím vyhlídky na eh, pracovní místo. Tady je třeba zdůraznit tři věci. Za prvé, když se ptáme respondentů, jste živnostníci anebo zaměstnanci, tak jedno procento říká já nevím. Pak musíme přeformulovat dotazník, abychom získali odpověď na tuto otázku. To je poměrně důležitý poznatek, důležitý nález. Potom, pokud si vezmeme pouze živnostníky, bez zaměstnanců, tak u nich eh, zjišťujeme určitý vývoj. Na jedné straně máme pracovníky, kteří jsou eh, živnostníci, nicméně charakteristika jejich práce se blíží práci zaměstnance, tedy ekonomicky závislého pracovníka, což je status v některých zemích, ale v mnoha dalších je to problém. Na druhém konci spektra máme eh, živnostníky, kteří uvádí, že pracují sami pro sebe, mají velice málo odpracovaných hodin a velice malé výdělky. A to je skupina, kterou bychom měli patrně nějak izolovat a proskoumat odděleně. A pomocí těchto sedmi indexů, co vlastně zjišťujeme? Zjišťujeme to, že Neexistuje žádná dokonalá práce. Vyžádalo se to mnoho dat, nicméně vždycky je to něco za něco. Takže hledáme nová pracovní místa, ale zároveň se můžeme snažit zlepšovat eh, stávající pracovní místa. Na každém pracovním místě je co zlepšovat a chceme-li to zlepšovat, tak je třeba mít nějaké spojence, protože když je lidí více, tak se jim to provádí snadněji. Tento slide ukazuje, že když zlepšíme eh, kvalitu práce, a to je poměrně eh, překvapivý objev z naší analýzy, Analýza ukazuje poměrně eh, důsledně až na několik výjimek, že pokud zlepšíte kvalitu práce v každé z těchto dimenzí, pak to bude spojeno s lepším vnímáním pracovního života. Můžete začít kterýmkoliv z nich. Každopádně je pravděpodobné, že to povede ke zlepšení pracovního života. Ty eh, indikátory, kterými lze měřit kvalitu práce, je poměrně mnoho. Každopádně zvyšující se kvalita života znamená lepší subjektivní vnímání neboli štěstí. ať už jde o zdravotní stav nebo méně absencí, nebo o pocit, že práce je smysluplná, ten je velice důležitý na osobní úrovni. E, pak tu máme motivaci, lepší sociální klima, rovnováha pracovního a soukromého života a e, udržitelná práce. Vidíme, že výhody zlepšení e, kvality pracovního místa e, jsou mnohem širší než pouze výhody jednotlivce v naší společnosti, což si myslím, že potvrzuje, že kvalita práce je důležitým politickým instrumentem, který je třeba zkoumat. A na závěr, já jsem tady dlouho vyprávěla o těch indexech a o tom, co znamenají a tak dále, ale jak se stavíme ke kvalitě práce v Evropě? Máme ji ve smlouvě. Eh, my jsme využili eh, statistických metod a seskupili jsme práce podle různých kombinací a eh, úrovní kvality práce. A zjistili jsme, že existuje pět kategorií pracovních míst s různými profily kvality práce. Ta první, pra, první skupina tu nazýváme eh, high flying. Eh, ta je pozitivní ve všech dimenzích až na intenzitu práce a kvalitu pracovní doby. 22% pracovních míst spadá do této skupiny. Druhá skupina tu nazýváme smooth running. Ta je pozitivní ve všem, kromě kvalifikací a dovedností a výdělků. Sem spadá 25 pracovních míst. Třetí skupinu nazýváme aktivní manuální a jejím hlavním rysem je, že jde o velice fyzické práce. jsou pozitivní co do sociálního prostředí, co do vyhlídek a co do výdělků. Sem spadá 22 pracovních míst. Pak tu máme dvě kategorie, které jsou poněkud negativnější. Tu první nazýváme under pressure, pod tlakem. To jsou pracovní místa, která jsou pozitivní co do zkušeností a dovedností, výhlídek a výdělků. Nicméně sociální prostředí, eh, kvalita managementu, sociální podpora, nepříznivé sociální chování, eh, to vše je tu mnohem častější, vysoká úroveň intenzity práce a je nižší kvalita pracovní doby. A poslední kategorie pracovních míst tu nazýváme poor quality, nekvalitní. A tady jsou negativní všechny zkoumané dimenze. Jak tedy spojit tyto práce s kvalitou pracovního života? Tady modrá je dobrá, modrá je barva evropské vlajky, oranžová je o něco méně dobrá. Z tohoto slajdu vidíme, že u těch dvou nejvyšších kategorií eh, pracovních míst eh, Pracovníci uvádějí e, subjektivní spokojenost s pracovním životem, s pracovními podmínkami a s rovnováhou pracovního a soukromého života i udržitelností práce a dalšími. U e, aktivních manuálních prací e, Respondenti uvádějí pozitivní zkušenosti, ale vyslovují obavy ohledně udržitelnosti své práce. A u těch spodních dvou skupin je uváděna negativní zkušenost s pracovním životem. To jsou důležité informace, protože podle politiky, kterou jsme vyvinuli, se zdá, že pravděpodobně do, její dopad bude různý na různá pracovní místa, na různé skupiny lidí a bude mít vliv na další cíle, jako je konkurenceschopnost. Abych to tedy schrnula, Připomeňme si, že povolání eh, a pohlaví hraje důležitou roli v určení kvality pracovního místa. Dochází ke strukturálním změnám národní politiky a praktiky eh, mohou sehrát významnou roli, můžeme se od sebe vzájemně učit. Eh, kvalita pracovního místa je nástrojem který eh, je svázán s pozitivním vnímáním pracovního života. Můžeme diskutovat eh, o tom, eh, jakým směrem vede kauzální řetězec a tak dále. Možná je to trochu začarovaný kruh. Každopádně v Evropě je velice důležité, abychom získali kompromis a naučili se, jak získat situaci, kdy vyhrávají všichni. Výhody kvality pracovního místa jsou širší než výhody pro dotyčného jednotlivce. To jsem říkala už mnohokrát, ale je důležité to zopakovat. E, různé profily pracovních míst si žádají různé politické balíčky. Takže ať, odsouhlas, ať bude odsouhlaseno cokoliv, bude to mít na různé kategorie různý dopad. A možná by bylo dobré využít tady získané informace k tomu, eh, jak co nejlépe zlepšit pracovní život eh, lidí. Dimenze eh, kvality pracovního místa lze vylepšit kvalitou pracovního prostředí. Je mnoho způsobů, jak dosáhnout tohoto zlepšení a konečně Domníváme se, že je důležité monitorovat kvalitu práce v Evropě i v celém světě. Hodně hovoříme o digitalizaci a globalizaci a já si myslím, že je dobré mít politické instrumenty, které by nám z vědeckého hlediska pomohly hodnotit pokrok. Děkuji vám moc krát za pozornost. Thank you for all the... Děkuji mnohokrát za veškeré tyto údaje. A jak už jsme řekli úvodem, Eurofund je průkopníkem eh, v sledování údajů o kvalitě zaměstnání. A zhruba před 25 lety mm, se eh, začalo s touto aktivitou, průzkumy byly rozšiřovány a jsme vám vděční za vaše informace, protože to, co slyšíme ve vlastně zpětná vazba eh, těch 40-50 tisíc respondentů a každý z nich eh, věnoval 45 minut jejich času, aby nám detailně popsali eh, podmínky jejich pracovního života. A dovolte, abych rovnou přešla k našemu dalšímu bodu našeho programu. Protože jsme pozvali naše evropské sociální partnery aby se účastnili eh, našeho slyšení a řekli nám jejich pohled na to, jak by šlo zlepšit kvalitu pracovního života. A požádala bych všechny vás, pane Vicentíny, paní Ornund House, pane Foudene, pane Holáne a pane Pirinský, abyste prosím pěkně přišli na pódiu, sedli si vedle mě. Michel Servos mezi námi není, možná, že tu nebude. Máme tady někoho, kdo nahrazuje pana Servose, ano? No dobře, tak začneme a uvidíme, zda se připojí. Dovolte, abych ještě jednou vyjádřila své potěšení nad tím, že zde mohu přivítat ostatní. A vrhneme se rovnou do tématu. protože když jsme zahájili dnešní program, už jsme upozornili na to, že práci, kterou vykonává Eurofund a práci, kterou my děláme zde v tomto parlamentu, v těchto tématech, jsou takřka denně spojeny se sociálními partnery jejich zkušenost, jejich znalosti je no, přispívají k pokračující diskusi, eh, kterou vedeme a kterou povedeme dnes. Takže hovoříme opět o kvalitě eh, pracovních míst. A my jsme nazvali tento panel Kvalita pracovních míst, výzvy a šance či příležitosti. A obrátíme se přímo na vás, kteří jste tu se mnou a bude to v pořádku, kdybych požádala nejprve pana Vicentinho, který je generálním tajemníkem ITUC. Prosím a pěkně, chopte se slova a řekněte nám něco o výzvách a příležitostech týkající se kvality pracovních míst. Děkuji vám mnohokrát za vaše pozvání. Bylo zajímavé vyslechnout si zprávu, která jde více či méně směrem našich analýz, když pravděpodobně naše analýzy jsou pesimističtější v určitých případech, protože my jsme více propojeni z dolní úrovní prostřednictvím našich vnitrostátních národních spojenců. Ovšem, co můžeme obecně konstatovat, hovoříme-li o kvalitě míst v Evropě, je obecné zhoršování kvality těchto pracovních míst, zejména pro eh, ze dvou důvodů. První důvodem je hospodářská krize. Stále ještě se z ní nevyšly. A to ta přinesla celou řadu negativních dopadů na kvalitu pracovních podmínek lidí a na život pracujících. Na druhé straně také některé strukturální reformy, které byly zahájeny a uskutečněny na trhu práce, měly také určitý negativní dopad. Chceme-li být přesnější, Měli bychom projít alespoň některé z těch sedmi indikátorů, o kterých se zmiňujete ve své prezentaci a ve vaší zprávě, abychom se podívali na to, co my jsme viděli, co se děje v realitě. A hlavně, abychom se mohli podívat na to, co můžeme dělat pro překonání některých negativních efektů, ke kterým došlo. Za prvé, vyhlídky. Je jasné, že vyhlídky souvisí se statutem zaměstnání eh, a na druhu, na eh, povaze pracovních smluv, které lidé mají. Eh, je to samozřejmě spojeno nejenom s vyhlídkami pracovní dráhy, ale v současné situaci musíme hovořit nejprve o vyhlídkách vůbec najít a udržet si pracovní místo. A bohužel musíme říci, že v tomto ohledu je situace nesmírně negativní. A důvěra občanů v skutečnou možnost najít kvalitní zaměstnání a udržet si ho, tato naděje je velmi malá. Stále máme více než 20 milionů nezaměstnaných v Evropě a dokonce i když lidé v posledních letech měli příležitost najít si zaměstnání, protože došlo k určitým akcím pro vytváření pracovních míst, velice často velká část těchto nových pracovních příležitostí eh, byly nestabilní, eh, špatné za negativních eh, podmínek při nabízení pracovních smluv. Čili tady musíme ještě mnoho vykonat v tomto ohledu, aby se zlepšila situace ve vnímání a očekávání, co se týče příležitosti na trhu práce. Druhý prvek, výdělek, co Vidíme ve většině údajů, které byly nazbírány za poslední léta relevantními mezinárodními institucemi, včetně OECD, Mezinárodního měnového fondu a tak dále, je, že ve všech, řekl bych, evropských zemích eh, eh, obecně se snížil průměr výdělku a to pokulhává za rozvojem produktivity ve všech členských státech, včetně takových členských států, kde se zvýšila signifikantně významně produktivita, jako například v Německu a v Polsku, ale také včetně jiných zemí, jako má moje vlastní země Itálie, také španělská, portugalská, e, kde je stále ještě veliká propast mezi rozvojem produktivity a e, výši výdělku. To je tedy první problém, kterému čelíme v souvislosti s rozvojem tohoto tématu, čili výdělku, ale také vyhlídkou budoucností pro lepší budoucnost občanů. Vidíme, že e, lidé získávají dovednosti také na internetu elektronickou cestou a že se zvyšuje také intenzita jejich práce velice často ale mají stejné platy jako před drahnou dobou a někdy dokonce horší plat. Ale když jdeme do kategorie pracujících, kteří se nachází v té nižší kategorii mm, dovedností a intenzity práce a kvality, tady v tom případě vidíme neuvěřitelný kolaps, co se týče skutečných platů a mest pro tyto Eh, pracující. Z čísel vidíme, že obecně pracovní doba se zvyšuje, ale je třeba analyzovat, proč dochází k tomuto Zvyšuje se proč? Eh, protože máme více automatizace, digitalizace v ekonomice, pravděpodobně eh, v malé části trhu práce je tomu tak, ale obecně eh, se zvyšuje pracovní doba protože tady máme také více pracovních příležitostí za špatných podmínek a malou část pracovního trhu, kde dochází rovněž ke zvyšování mest, zvyšováním doby pracovní doby, ale to je skutečně v malém segmentu. Jinak dochází ke snižování mest. Co se týče dovedností, pravdou je, že v určitých částí trhu práce dochází k investicím do toho do vzdělávání lidí. A aby získávali nové dovednosti, ale toto se děje zejména pro již vysoce vzdělané lidmi. Eh, když se jedná pro mm, o tom střední úroveň či nízkou pro většinu těchto zaměstnanců, je takřka nemožné dostat eh, možnost získávání nových dovedností prostřednictvím jejich zaměstnavatele a pro mladé lidi eh, je to také velice těžké, když vstupují poprvé na trh práce. Když se podíváte na soukromé a veřejné investice do vzdělávání a výuky a učebních oborů, eh, to naprosto skolabovalo v Evropě. To znamená, že čelíme naléhavosti nalézat nové cesty, jak zlepšit investice do získávání dovedností na trhu práce. A není to náhodou, že můžeme vidět, že navzdory skutečnosti, že tady máme miliony a miliony nezaměstnaných lidí, máme také 1,2 milionu nezaplněných pracovních příležitostí v Evropě a není možné nějakým způsobem je propojit. Je to těžké. Eh, ten to množství nezaměstnaných lidí umístit nějak do těch nezaplněných pracovních eh, míst. A to závislí, závisí eh, zejména s nedostatečnými investicemi do dalšího vzdělávání. Eh, také jsme čelili signifikantnímu zhoršení bezpečnosti pracovního místa, eh, protože je to nesmírně komplexní obrázek, který musíme vzít v potaz. Dejme tomu, musíme také říct, že tady Mm, obtížná komplexní situace, co se týče právního rámce eh, stávajícího, který se liší v jednotlivých eh, evropských státech, i když na evropské úrovni jsou určité iniciativy, ale je třeba tady dospět ke zlepšení. A když se podíváme na sociální prostředí, vidíme, že tady eh, ve vš- takřka všech evropských státech dochází ke snižování, ke zhoršování Eh, v této oblasti. Pro sociální partnery eh, je tedy nutné nejenom rozpoznat, uznat realitu, ale rovněž pohlednout na to, co můžeme dělat, abychom překonali eh, tyto mezery a abychom překonali tuto negativní situaci, s kterou jsme konfrontováni na trhu práce v Evropě, tak jak jsme ji viděli v posledních letech. A řekl bych, že než obracet se na veřejné instituce, aby něco dělali, měli bychom se tázat sami sebe, co můžeme udělat my. E, domnívám se, že nejlepší nástroj, jak čelit e, těmto problémům, je sociální dialog, průmyslové vztahy, e, propojení s politiky ve, na všech úrovních, se zaměstnavateli. Čili sociální partneři mnohou mnohé učinit, ale souvisí to také s tím, aby nás podporovaly veřejná gremia, veřejné instituce. Eh, tady jde tedy o vyjednávání také, o sociální dialog, o tripartity, ale ve většině zemí bohužel zatím eh, to ne, se nerozvíjelo. Vidíme naopak zrušování situace našich sociálních partnerů, co se týče průmyslového odvětví a vztahu se zaměstnavatelem. Na druhé straně je nesmírně významné, abychom eh, zahájili uskutečňování veřejných politik tak, aby zlepšovali těch sedm oblastí, které byly zmíněny v té úvodní zprávě. My se domníváme jako od odborová organizace, že tady je mnoho příležitostí. Škoda, že Michel Servos mezi námi nejde, protože on by býval mohl popsat, co dělá Evropská komise v oblasti implementování pilíře sociálních práv ale pilíř sociálních práv, je-li to něco, co může skutečně poskytovat dobrá řešení, to bychom měli skutečně zajímavé vyhlídky. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. Na úvod musím říci, že bych vás chtěla poprosit, abyste se omezili na pět nebo šest minut, nebo tak nějak podobně, protože Musíme dodržovat časový harmonogram. To jsem ale měla říct už dříve. Teď dám slovo Renáte Hornung Draus, místo předsedkyni výboru pro sociální záležitosti z Business Europe. Prosím. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Já doufám, že mi zajistíte rovné podmínky jako mému protěžku. Na úvod eh, bych chtěla říci, že tento přehled evropských pracovních podmínek je eh, jedním z tradičních nástrojů a analýz, které European Foundation vypracovává už poměrně dlouho. Vítej, Micheli. A myslím si, že bychom měli mít na paměti, že je to průzkum veřejného mínění. Je to průzkum eh, toho, jak zaměstnanci vnímají své pracovní podmínky, což je důležité pro další pokračování diskuze. Samozřejmě vnímání může být velmi různé a to značné míry závisí na kultuře. Já už jsem říkala příklad Lukovi, když se podíváte na index lepšího života od OECD, tak eh, je tam otázka, jaký je nejlepší zdravotnický systém na světě podle vnímání respondentů, nebo ne na světě, ale v OECD. A získané odpovědi mě velice překvapily, protože se ukázalo, že to, jak lidé hodnotili systémy zdravotní péče, dopadlo tak, že nejlepší na světě byl americký systém a ty evropské byly velice špatné. To mě osobně velmi zarazilo, ale ukazuje to, jak je vnímání, subjektivní vnímání svázáno s kulturou a také se společenskou situací, což je faktor, který musíme mít na paměti při analyzování tohoto průzkumu. Co z těchto průzkumů ale vidíme, z toho dlouhodobého přístupu, který Eurofound zaujímá, protože provádí tyto průzkumy systematicky už mnoho let, tak z toho vidíme změny ve vnímání. Změny v tom, jak zaměstnanci i živnostníci vnímají své pracovní podmínky. Tady bych chtěla říci, že z těch šesti průzkumů evropských pracovních podmínek, o kterých nyní diskutujeme, vyplývá, že nastává zlepšení v mnoha ohledech v tom, jak zaměstnanci vnímají své pracovní podmínky. To je trošku protiváha tomu, co si říkal ty, Luko, protože ty si říkal, že se zhoršují. Z těch průzkumů ale vidíme, že lidé vnímají své pracovní podmínky jako zlepšené v mnoha ohledech. Například došlo ke zlepšení ohledně vystavení fyzickým rizikům, ohledně kvality pracovní doby, délka pracovní doby se snížila a nejzářnější příklad pro mě je to, že velká většina respondentů, 85 je buď spokojená, nebo dokonce velmi spokojená se svými pracovními podmínkami. To je na straně 105. A to je důležité, protože toto procento se zvýšilo od eh, průzkumu v roce 2000, kdy toto uvedlo pouze 82% respondentů. Takže vidíme, že vnímání pracovních podmínek eh, se zlepšuje. Další bod, který mě opravdu zaráží, to je ten, že 81% pracovníků uvádí, že je, že mají správně nastavenou rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem. To je na straně 121. E, pokud je tomu tak, a my samozřejmě vnímáme evropskou sociální politiku jako něco, co reaguje na existující problémy, tak bych chtěla e, vyzvat komisi, Michel sedí tamhle, aby se zamyslela nad tím, zda je potřeba například e, velkého všeobecného balíčku o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, když drtivá většina respondentů uvádí, že s tím nemá problém. Měli bychom tedy usilovat o nástroje, které bude možné k něčemu použít. Dále bych chtěla říci, že otázka kvality v zaměstnání je samozřejmě něco, co jednotlivé firmy, ale i sociální partneři berou velice vážně. Tady existují výzvy. Jsou tu technologické výzvy, výzvy ohledně vzdělávání a školení, výzvy ohledně organizace práce, výzvy ohledně bezpečnosti a zdraví, pak jsou tu demografické výzvy a myslím si, že můžeme hrdě říci, že jakožto sociální partneři tyto výzvy řešíme. Právě vyjednáváme o rámcové dohodě, o autonomní rámcové dohodě, o aktivním stárnutí. Chceme usnadnit zaměstnavatelům ve všech evropských zemích, aby společně s zaměstnaneckými radami, s se zástupci e, zaměstnanců e, umožnit podmínky pro to, aby zaměstnanci zůstávali v práci déle, aby, e, proběhla, aby proběhl demografický přechod v pracovním prostředí. Kromě toho máme v našem pracovním programu pracovní aspekty digitalizace o tom musíme diskutovat, protože o digitalizaci dnes hovoří každý, ale my se opravdu musíme soustředit na ty aspekty, které jsou relevantní pro nás na evropské úrovni a které jsou relevantní pro pracovní život a pracovní podmínky. Právě připravujeme seminář, který se bude konat příští rok v únoru a tam doufáme, že získáme určitý analytický vhled od sociálních partnerů a specialistů Celkově tedy mohu říci, že tento průzkum ukazuje, pozitivní vývoj ohledně pracovních podmínek. Ještě poslední věc, Luko. Ty jsi řekl, že, roz, že platy rostou pomaleji než pro, než produktivita, tedy reálné mzdy. E, samozřejmě, když se na to podíváte z tohoto makropohledu, e, tak pokud chcete vytvářet další pracovní místa, tak e, mzdy musí růst pomaleji než produktivita. Protože, jak víte, tak pokud eh, značně navýšíte platy, tady máme příklad z Německa, eh, tak eh, samozřejmě firmy musí racionalizovat, zvyšovat produktivitu, aby ty mzdy zaplatili, což jde na úkor počtu pracovních míst. Pokud chcete navyšovat pracovní místa, pokud chcete integrovat více lidí na pracovním trhu, tak jediný způsob, jak to udělat z makroekonomického hlediska, je navyšovat platy tak, aby to dávalo prostor i pro zaměstnání dalších eh, osob. To je právě problém v ekonomice. Nemůžete mít všechno najednou. Tento makroekonomický fenomén sám o sobě není špatný. Musíme analyzovat, co je za ním. Já bych se odvážela tvrdit, že musíme zkoumat analýzy a faktory, na kterých jsou analýzy založené a zkoumat, jak podpořit tvorbu pracovních míst. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji. Přesně tak, jak jsem říkala na úvod, jsou to sociální partneři, kteří takto hluboce diskutují to je opravdu velmi dobrá známka. Je jasné a vyplývá z toho, že sociální dialog je na nejvíc důležitý a jednoduše, že žije. Děkuji, pane Sebose z komise a generální řediteli Vy jste asi měl začínat, ale já si myslím, že můžete klidně do toho vstoupit teď a předložit nám nějaké názory na kvalitu práce, protože některé ty popisy byly poměrně depresivní, ale zároveň tady zazněly některé připomínky plné naděje. Takže prosím, předneste nám aspoň nějaké názory během pěti minut. Já se omlouvám za to, že jsem přišel pozdě, ale když tak poslouchám Renate, tak chápu, kde ty rozdíly jsou. Nejprve mi dovolte říci, že se mi velmi líbí tento průzkum, zvláště letos, když mluvíme o sociálních právech, protože uh, je to dobrý příspěvek do našich úvah o situaci v oblasti práci v Evropě a to nám určitě pomůže připravit politické návrhy. Pár věcí, které bych z toho vyvodil. Za prvé, Nemyslím si, že je to všechno tak hrozné. No, určitě je tam spousta věcí, které se zlepšilo. Placené školení se zlepšilo mezi lety 2005 a 2015 a to do poměrně velké míry. To je jak pozitivní rozdíl. Zároveň eh, musím zaznamenat o komplexnost úkolů což zmiňuje hodně zaměstnanců. Je to vlastně 50% navýšení. Je to velké navýšení, pokud se podíváte na toto číslo pouze, což je odrazem vývoje práce. V ročním průzkumu růstu bylo uvedeno, že hodně míst bylo vytvořeno v roce 2016, ale realita je taková, že toto je vlastně na jiné úrovni, než eh, bylo v minulosti, takže mm, dovednostní práce, práce založené na dovednostech, teď vyžadují střední nebo vysoké, což je záležitost problematická pro ty, kteří přecházejí na nové pracovní místo nebo v nastávajícím místě se musí přizpůsobit nové práci. Další věc je také nezbytnost rovnováhy mezi prací a životem. Ti, kteří pracují, k tomu um, přisuzují velkou důležitost. Máme teď situace, které jsou daleko složitější, kde nachází ke kombinaci různé práce, um, samostatné práce um, a to vyžaduje určitou agilitu ve smyslu kombinace pracovního soukromého života. To znamená, že pro Evropu pro komisi, to znamená, že se na to musíme podívat a vypracovat k tomu určité návrhy. Zároveň je jasné, že tento průzkum naznačuje určitý vývoj. Mluvil jsem o samostatné výdělečné činnosti. Od roku 2013 bylo vytvořeno 8 milionů nových pracovních míst, jak vyplývá z průzkumu, ale samostatná, samostatné zaměstnání, eh, tato pracovní místa, tato práce byla také vytvořena, k tomu nemáme čísla. Je to díky práce na volné noce, krátkodobým kontraktům, eh, subdodávkám a my se musíme zaměřit na dopady, které to má na lidi v této situaci. A myslím si, že je také důležité se podívat na to, jak to u nás vypadá. V případě pravidel jsou vhodná ta pravidla na tuto novou situaci? A to je otázka, kterou se položíme našim sociálním partnerům. Další věc, která je důležitá v případě rovnosti, a to je otázka příjmová. Navýšení mest, ano, je tady konkurenceschopnost, je důležité zajistit, aby vaše mzdy byly v souladu s konkurenceschopností, aby každá země mohla nadále vytvářet pracovní místa. Tak pokud poskytnete navýšení příjmové, tak to navýší spotřebu, což znamená zase vytváření nových pracovních míst. To je dobrá rovnováha. A je třeba zajistit určitou, určitý rozvoj, který se ubírá oběma způsoby e, jak navýšení, tak snížení, což znamená, že musíme mít k dispozici systémy zahrnující sociální partnery, kdy mohou přebírat odpovědnost. Poslední věc, sociální ochrana. Eh, veškeré tyto nové situace naznačují, že existuje určitá asymetrie mezi tím, jak je sociální ochrana poskytována, mezi OSVČ a mezi zaměstnanci a různými kategoriemi. Myslím si, že do budoucna, pokud si budeme přát větší flexibilitu ve fungování pracovního trhu, budeme muset zároveň, a musím zdůraznit slovo zároveň, poskytnout větší zajištění a bezpečnost pro osoby v práci. To je věc, kterou my zdůrazňujeme v rámci pilíře sociálních práv. Uh, thank you. Um, I think I'll give the floor now. Děkuji. Myslím, že dám teď slovo panu Foldenovi, který má na starosti pracovní podmínky v Eurofondu. Vaše vystoupení, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych reagoval na prezentaci a na to, co už tady padlo. myslím a souhlasím, že pokud se podíváme na přehled, tak eh, dobrých zpráv je víc než špatných zpráv. Eh, máme tady pozitivní zkušenost. Je to něco, co bychom určitě neměli ignorovat. Ale jak uváděla Agnes, ne každá práce je dokonalá. A jsou tady také klastry, které jsou eh, relativně nevhodné v některých dimenzích. Čili je tady mm, nadále celá řada záležitostí. Na to, co říkal Renato, percepce. Záleží na tom, co máte na mysli, říkáte percepci. My se ptáme zaměstnanců, protože ty by nám měly dát odpovědi. Ale ty jsou často subjektivní a my to používáme v průzkumu. A tyto objektivní ale otázky pak poměřují věci, které souvisejí se zdravím a kvalitou života. Čili jsou to i subjektivní záležitosti a myslím si, že se jedná víc než jen o percepce. Že je třeba prostě zaznamenat realitu co nejlépe. Dále obecná věc. Slyšeli jsme o zapojení sociálních partnerů. Slyšeli jsme něco o sociálním pilíři, mohli bychom mluvit i o národní politice a legislativě, o kolektivním vyjednávání podle roz, různých oborů v jednotlivých zemí. Ale myslím, že je to zásadní právě v rámci podniků, protože v rámci těch eh, se odráží realita podnicích, kde je stanovena určitá organizace, určité agent, kdy se rozhoduje o přístupu ke vzdělávání, kde se spravuje riziko. A to právě také součástí těch diskusí o kvalitě života. Myslím, že na pozadí této diskuse si musíme říci, jak právě budou fungovat interakce se sociálními partnery na různých úrovních. Zbývá mi ještě pár minut a dotkl bych se některých eh, konkrétních věcí. Jsou to dovednosti, pracovní vybavení, znalosti a nedostatek dovedností, jakým způsobem to ovlivňuje hospodářský vývoj. Náš průzkum zjistil, že tady je nesoulad v mnoha směrech. 14 pracovníků říká, že vyžaduje lepší dovednosti, ale dvakrát tolik uvádí, že má dost dovedností, aby dokonce roz, eh, rozváděli nebo hm, pracovali na náročnější pozici. Čili eh, mnohé věci závisí na takzvaném job design, na vytváření pracovních míst, úpravě, na nových dovednostech, vzdělávání, kvalifikacích. To je věc, na které bychom se měli, věci, na které bychom se měli zaměřit. V prezentaci také zazněl komentář na téma genderové segregace a tzv. skleněných stropů. Nicméně ženy často řídí další ženy, malé skupiny, čili, jak říkáme v angličtině, ďábel vězí v detailech a ty je třeba i ještě zohlednit v dalších aspektech průzkumu. Čili dobré zprávy, ne tak dobré, ale jsou tady ještě problémy, které musíme řešit. Thank you. I'll give the floor to... Uh... mnohokrát a nyní dávám slovo Kloru Holánovi eh, který je člen našeho výboru. Děkuji vám mnohokrát. Já především bych chtěl něco říci na základě mé zkušenosti, protože jsem také zástupce odboru. Bylo to 40 let, kdy jsem dělal tuto práci a z tohoto titulu eh, také tady chci hovořit. A během této doby jsem opravdu zažil veliké rozdíly a veliký rozvoj, co se týče rozvoje podmínek práce. Stačí se podívat na kolektivní umluvy, které byly před 40 lety, které přispívají vyzývali eh, k změně eh, odměňování, pracovní doby a tak dále. Ale dnes jsme opět konfrontováni s touto problematikou, která tady existuje stále. Ale k tomu ještě přistupuje, že se eh, zvýšily problémy. Vidíme tu zejména otázku kvality života v práci, ale vůbec i globálně kvalitu života jako takového. Protože samozřejmě občané, kteří pracují, eh, pracují určitou omezenou dobu, ale potom vedou svůj další osobní život. Když se podíváme na eh, to, co říkají lidé v podnicích, říkají, že dochází ke zhoršení kvality jejich života a moc si přejí, aby měli lepší podmínky zítra. Otázka slaďování pracovní doby s rodinným životem doma Eh, hraje rovněž velmi důležitou roli. A já bych si dovolil zareagovat na kolegyni z Business Europe, co se týče výsledku její studie, které říkají, že tady celá většina lidí nemá problém se slaďováním této doby. Já vám mohu říct, že v podnicích, eh, kde jsme se stará, o které jsme se stará, nebyly problémky se slaďováním, eh, protože nešlo dělat nic, to znamená, zaměstnavatel pro ně nedělal nic, takže zaměstnavatelci se museli obracet na své rodiny, museli řešit tu situaci prostě soukromně, obrátili se na sousedy nebo na příbuzné. A teď, co se týče bezpečnosti pracoviště, to samozřejmě mění také situaci a špatné podmínky, eh, které se ještě zhoršují a které tady máme, to eh, vidím, to vede k tomu, že v rámci sociálního dialogu vidíme modifikaci moci se snižováním eh, možnosti zastupovat zájmy mm, zaměstnanců. A já bych rád připojil ještě něco zajímavého eh, k tomu vašemu průzkumu. Tady se hovořilo k, o absentismu. Eh, to je velmi zajímavý fenomén, eh, abychom z toho taky odvozovali vnímání kvality v práci. Vidíme, že se to liší samozřejmě v různých regionech, kde je třeba velká nezaměstnanost nebo v různých podnicích. Ale co se týče té studie, kterou jsem viděl, tam bylo napsáno, že máme tři určující faktory, které jsou nejdůležitější a vedou k absentismu a k důležitosti mobilizovat zaměstnance. To je uznávání smysl práce, ale také význam kolektivu. Já se domnívám, že tyto tři prvky jsou velmi důležité. A ku příkladu, co se týče smyslu práce, když vidíme v tom průzkumu o mladých eh, pracujících, co říkají, já chci zaměstnání, ale já chci především takové zaměstnání, které dá mému životu smysl. A to, tomu musíme naslouchat, protože to je velmi důležité. A poslední prvek tohoto průzkumu je eh, nedostatek možností pro starší zaměstnance. E, vidíme to, že tady jsou e, politiky, které se snaží prodloužit e, čas, kdy mají lidé pracovat, ale tím se také zvyšují problémy absentismu. Pro mě výzva jak pro podniky, tak pro zaměstnance, tak pro politiky je určitým způsobem do práce integrovat tyto nové prvky, zejména ten prvek mladých lidí, nejrůznější faktory stresu, které eh, dokonce vedou k násilí na pracovišti, či k zastrašování, či obtěžování. A také co se týče anticipace, protože podniky se dnes rozvíjí daleko rychleji, modifikují se daleko rychleji, takže je třeba anticipovat, předvídat tento rozvoj, jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany zaměstnanců, aby došlo k lepšímu přizpůsobení. Pak je tady také otázka flexibility. Ano, OK, žijeme v daleko flexibilnějším světě, ale je třeba absolutně zabezpečit lidi v pracovním procesu. Tato flexibilita, flexibilita nesmí vést k nižší kvalitě života. Myslím si, že komise nastartovala eh, tento nápad a když eh, Juncker říká, že je třeba rozvíjet tripartitu, no tak to je příležitost pro to, abychom využili tuto možnosti, abychom dospěli k opravdovému sociálnímu dialogu, k opravdovému sociálnímu pilíři. A vím, že na výboru pro zaměstnanost se také hovoří o eh, otázkách třeba vysílání pracovníků. Ty jsi byl či byla zpravodajem Eh, pro mobilitu mladých lidí. Já si myslím, že toto je třeba rozvíjet. No, abych to schrnul. První prvek, to je množství pracovních míst a dynamizace pracovních míst. Druhý prvek, to jsou otázky předvídání, prevence, ale také účasti Třetí zásadní prvek je sociální dialog. Sociální dialog mezi podniky, mezi odvětvími, ale především také na národní úrovni i na evropské úrovni a výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti v Evropě, v, Evropském parlamentu se zaobírá těmito otázkami, stejně tak jako Ekon. Eh, já se domnívám, když se podíváme na to, co se děje ve světě práce, jsem zvědavý na velkém průzkumu, který byl zahájen toto léto. Tady máme zajímavou dynamiku, o kterou se můžeme opřít týkající se zítřejších zaměstnání, liberalizace. Máte třeba množství práce v mezinárodních organizacích a domnívám se, že na úrovni komise se také pracuje na tomto tématu. To jsou skutečně velmi zajímavé záždosti a já teď dospívám k záběru a teď ne proto, abych tady eh, eh, vám uh, Eh, vás velice chválil, ale vy jste zásadní pro naše spolupráci jako političtí aktéři. My počítáme s vaší práci, opíráme se o ní a nemohli bychom pracovat dál, kdybychom se nemohli, ne, kdybychom nemohli nalézat podporu eh, ve vašich orgánech. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane Rolane. Je to tak, eh, jak jste řekl. opravdu eh, přikládáme značnou důležitost eh, faktům a otázkám, nejen odpovědím, ale také otázkám, které dostáváme od Eurofoundu. Především ale faktům o tom, jak to vypadá v různých členských státech, jaké jsou problémy a jaké jsou možnosti. Teď dám slovo Georgimu Pirinskému, také poslanci Evropského parlamentu a také členovi výboru pro zaměstnanost za frakci SD. Jak už zmínil pan Rolán, také se velmi zabývá tématem nedeklarované práce. Prosím, máte slovo. Děkuji, je mi ctí být součástí tohoto panelu. Pokusím se přispět k diskuzi o tom, jaká doporučení můžeme dát. Pan Roland už jich několik zmínil. Nejprve bych ale chtěl říct k té zprávě, že možná se dá říci, že celkové hodnocení a celkový dojem z toho, zda dochází ke zlepšení kvality práce nebo ne, to souvisí s věčnou otázkou, zda sklenice je napůl plná nebo napůl prázdná. Vyslechli jsme si tu různá hodnocení těchto komplexních problémů. Určitě dochází k pozitivnímu vývoji, který je podložený daty. Zároveň tu ale panuje množství obav ohledně toho, jakým směrem se vyvíjí kvalita práce. Chtěl bych vás upozornit na jedno zjištění, které svým způsobem v sobě obsahuje celkový výsledek nebo celkovou charakteristiku toho, zda máme uspokojivé trendy v kvalitě práce. Souvisí to s následujícím zjištěním, které je obsažené v materiálech. A sice, že dělníci, kteří mají pocit, nebo podíl pracovníků, kteří považují svou práci za dobře odvedenou, se zvýšil z 51% eh, na 42% v roce 2010 a 40% v roce 2015. Přitom 5% zaměstnanců nemají tento pocit nikdy nebo jen velmi zřídka. Pan Menendez Valdés dnes ráno eh, spojil otázku kvality práce s produktivitou a eh, účastníci eh, tohoto panelu z různých pohledů zkoumali toto téma z pohledu mest, příležitosti k zaměstnání a podle mého názoru největší rezerva pro navyšování konkurenceschopnosti a stimulování růstu je to, jak zaměstnat co nejvíce lidí tím nejproduktivnějším způsobem. A proto si myslím, že debata o sociálním pokroku, o sociální ochraně by měla být debatou, ze které vyjdou všichni jako vítězové. Je tu obrovské množství nevyužitých zdrojů produktivity, které se dají identifikovat a které se dají využít eh, v rámci eh, politických reakcí. A dále, a tady bych chtěl souhlasit s ostatními, kdo hovořili přede mnou, a sice, že za obecným pojmem kvality práce, e, zaměstnanosti a těmi indexy. Zatím vším jsou e, možná detaily, ale každopádně velice důležité detaily a to je zvyšující se stupeň e, prekérnosti. Máme celou dvou svazkovou studii o prekérnosti, která se právě zakládá na pojmu kvality práce. A celý obrovský problém s prekérností souvisí s rostoucí nejistotou, s tím, jaké jsou vyhlídky v pracovním životě. s tím, jaké existují hrozby, jako je digitalizace, změny v celkové organizaci práce. Pak jsou tu také obrovské výzvy spojené s nerovností protože za všemi těmi evropskými průměry můžete najít velmi různorodé úrovně kvality eh, pracovního prostředí, což je odraženo v těch tabulkách, které máme k dispozici. A tyto nerovnosti mají svou cenu. Je to cena za výstupy, za to, jakým způsobem jsou lidé zaměstnáni a co dostávají protože si uvědomujeme, že s rostoucí nerovností roste také napětí a konflikty. Byla tu zmíněna problematika nedeklarované eh, práce. Eh, k tomu jsem ochoten pár slov říci, protože si myslím, že je o, jde o téma velmi eh, zajímavé. Každopádně tato stínová eh, ekonomika, celé tohle prostředí vlastně eroduje základy eh, kvalitního zaměstnání což si myslím žádá naši plnou pozornost. Pak je to otázka pracujících, chudých, eh, kteří jsou také poměrně početní v některých zemích. Na závěr bych chtěl zmínit eh, roční analýzu růstu, kterou zveřejnila včera komise, jak už zmínil pan Servos. A tady máme mnoho textu, který se týká toho, že komise si nyní eh, opět uvědomuje důležitost sociálního aspektu v rámci eh, evropského semestru a věnuje sociálním aspektům více pozornosti. To jsem chtěl zmínit, protože to považuji za velice eh, důležitou problematiku. Je to shrnutí, které navrhuje akce na evropské úrovni. Zase jsou tu strukturální reformy, eh, zodpovědná fiskální politika, dodržování pravidel paktu stability a růstu, eh, zavedení flexibility, zahrnutí flexibility a tak dále a tak dále. A já jsem čím dál přesvědčenější o tom, že eh, v užším slova smyslu eh, to, co pan Servos říká, je vlastně přeskoumání a možná přepsání samotních pravidel. Je ale důležité přepsat je tak, aby to nevygenerovalo obrovskou nejistotu, ale pravý opak. Aby eh, byly identifikovány ty nejistoty, které vznikly uplatňováním stávajících pravidel a aby bylo vytvořeno nové paradigma, které by bylo mnohem spravedlivější. Thank you. There are a few words that, um... Děkuji. Padlo tady několik málo slov. na která bych navázal několika dotazy. Vy jste se zmínil o Uh, regionu s tím, že se z části Evropy, kde je hodně takzvaných starých sektorů, Byl jste svědkem nějakých regionálních progresivních zkušeností, které jsou viditelné i v jiné části Evropy? Dejme tomu, pokud jde, jde o určitá rozhodnutí, která souvisejí s problémy okolo úrovně investic, a další problémy. Máte nějakou osobní zkušenost, která by přispěla řešení problému, nějakou regionální slabinu, vyplývající z pocitu, že nemáme budoucnost, že jsme součástí země, se sektorem, do kterého nikdo neinvestuje a že neexistují žádná opatření, která by přinášela lidem naději. Tady je více prvků souvisejících s touto otázkou. Za prvé, zkušenost. Už jsem hovořil, že mám 40 let zkušenosti z práce v odboru. První podnik kdy jsem pracoval jako odbor, jednalo se o restrukturalizaci ocelářského průmyslu v Evropě a v Belgii. A jediný velký podnik eh, v regionu eh, byl, v Lucemburku byl zavřen z jednoho dne na druhý. A díky mobilizaci evropských fondů, a to říkám, že to má také velmi důležitou roli i dnes, díky mobilizaci Evropského fondu, díky mobilizaci všech aktérů eh, na příslušném území, já si myslím, že taková mobilizace je nesmírně důležitá v takové situaci. Když říkám aktéři, znamená to zaměstnavatel, jeho organizaci, organizace zaměstnanců, politické strany, včetně kulturních asociací. A tam se nám podařilo s těmito aktéry zachránit tu situaci, protože tady je přeshraniční situace eh, hned po restrukturalizaci ocelářství i ve Francii. To mělo samozřejmě dopad na Lucembursko, ale tady došlo k tomu, že byly obnoven, byla obnovena z pracovní místa, která byla původně ztracena. Ale to, eh, že potom jsme měli více pracovních míst tam byly děti těch, kteří dostali výpověď, protože ten proces trval strašně dlouho. A tady je ta strašně důležitá, eh, tady je ten obrovský eh, význam prevence, anticipace, předvídání restrukturalizace v mé regionu, kdy jsem se narodil Roa, tam jsme zažili a stále ještě zažíváme eh, strašlivé zavířa, zavírání podniků. Tato oblast Charleroi zažila veškerou mizérii, to znamená zavírání dolů, eh, zavírání ocelářských podniků a poté jsme, přece jenom jsme měli určité kvetoucí průmyslové odvětví Caterpillar mm, a dnes začíná mizet a zavírá. Čili pro takový region je strašně nebezpečné a nepříjemné, když zažívá šok za šokem. A tady hraje samozřejmě roli i kulturní oblast. Lidi nevědí, jak se bránit a vidí život jenom černě. A je strašně důležité tady zavést dynamiku do příslušného dotčeného regionu, kde několik generací nemělo vůbec žádnou nebo negativní perspektivu. Ale může se z toho stát. Máme tady nástroj pro to. Mobilizaci v nejširším slova smyslu. Může to znát divně, ale i různí spojenci z kulturní oblasti jsou nesmírně důležité. Zapojení samozřejmě také komerční oblasti, ale i ta kulturní oblast může opět pomoci k tomu, že lidé zač- začnou opět být hrdí na svůj život a nebudou se bát budoucnosti. Co se týká restrukturalizace, tady záleží strašně moc na anticipaci a v mém regionu se sociálními i politickými partnery eh, jsme vytvořili buňky rekonverze. Co to bylo? Když hrozilo zavření podniku i se zaměstnavateli, eh, jsme začali doprovázet eh, zaměstnance či dělníky jejím takzvaným mm, kmotrem, eh, otcem, který je doprovázel, to znamená jiní pracovníci jim pomáhali v tom, aby byli propuštěni, nalezli třeba jinou pracovní příležitost a s tím jsme měli nesmírně pozitivní výsledky. Eh, tím, že se obnovilo nebo umožnilo znovu nalézt pracovní místo těchto pracovníků v oblasti, kde došlo k restrukturalizaci, děkuji mnohokrát. A vy, pane Mirinsky, vy jste hovořil o práci na černo a e, o tom, jak hledat řešení e, týkající se práce na černo. O tom jste hovořil několik měsíců. Mohl byste nám říci nějaký krátký úvod do toho, co my můžeme udělat? Proto, abychom e, to mohli snížit co možná nejvíce co ale vlastně míníte, když říkáte nedeklarovaná práce? No, možná bych vám pověděl. No, zač, zareaguji od konce. Konec je skutečnost, že eh, byla rozhodnuta platforma od března tohoto roku, nebo dospělo k odpovídajícímu rozhodnutí, aby mm, eh, došlo eh, k řešení nedeklarované práce. To znamenalo zavést regulaci, zregulovat tuto oblast, aby se nedeklarovaná práce přesměrovala do práce deklarované a vytvoření této platformy eh, znamenalo zahrnutí zástupců z každého členského státu plus sociální partnery na evropské úrovni, kteří byli také členy této platformy, i když neměli právo hlasování. A já bych rád eh, nasměroval vaši pozornost na výsledky druhého setkání této platformy, ke kterému došlo 10. října tohoto roku kde platforma schválila svůj pracovní program který, na základě předloženého návrhu komite, komise. Velice detailní, ctižádostivý pracovní program související s lepším pochopením povahy nedeklarované práce, získávání odpovídajících znalostí a mapováním situace a sběrem dat a samozřejmě vypracovat určitá doporučení, protože platforma má eh, za úkol vypracovat eh, doporučení či závěry, které mohou být dány na vědomí parlamentu a radě příslušným ministrům. Eh, tato práce by nebyla, možná, no možná byla, ale na daleko nižší úrovni bez studií a výzkumu Eurofundu, který se velice detailně zaobírá těmito záležitosti a pomáhá nám v tom, že je třeba bojovat proti nedeklarované práci a zregulovat celou tuto oblast. A pan Servos se tím také zaobíral, protože pane je na základě feedbacku, té zpětné vazby, kterou jsem získal, když jsme si vyslechli zaměstnavatele i odborové svazy, slyšel jsem, že mm, lidé byli ohromeni velmi proaktivním způsobem, kterým zareagovala komise a řídí práci této platformy. Eh, co se týče pochopení nedeklarované práce, no to byla centrální záležitost eh, v našich diskusích jak v parlamentu, mm, když jsme pracovali na našem postoji a v trialogu. A takový pocit tady vládne, že definice, kterou používá komise, pochází z poloviny 90. let a zpravidla praví, že nedeklarovaná práce není práce na černo, není nelegální, ale není řádně prohlášena, deklarována před příslušnými úřady. Tak jak a to vidíme, protože samozřejmě tady potom nedochází k platbě sociálních příspěvků, Eh, odvodů do příslušných institucí. A když se podíváme na skutečnost světa práce dnes, ten je daleko komplexnější, obtížnější a jsou tady rozdíly mezi OSVČ, mezi nedeklarovanou prací v jiných oblastech, u lidí, kteří pracují jenom na částečnou pracovní dobu. A já si myslím, že tato platforma může sloužit v širším slova smyslu k tomu, aby se věnovala celou řadou témat, o kterých nehovoříme, a zejména kvalitou práce. Děkuji mnohokrát. A teď víme více, co to znamená nedeklarovaná práce. A teď bych ráda představila pana Hajvikaneho a pana Antirenina. Vy jste národním tajemníkem Francouzské demokratické konfederace práce a, a Antinerinen, vy jste ministeriálním poradcem ministerstva pro hospodářství a zaměstnanost ve Finsku. Mohli byste nám prezentovat Could you present for us the... Mohl byste nám představit dohodu o rámci, která byla vyjednána sociálními partnery týkající se kvality práce a také rovnosti pohlaví? Funguje to? Jak se z toho můžeme poučit? Je obtížné to implementovat a uskutečňovat tuto dohodu. Je to něco, co byste doporučil zástupcům odborů v jiných členských státech? Takže máte slovo. Merci. Děkuji. Já nevím, jestli budu schopen odpovědět na všechny tyto otázky během několika minut. Tady bychom na to potřebovali několik hodin. Abych vysvětlil tuto dohodu kvalita eh, života v práci, Eh, to se tedy netýká jenom kvality práce, abych vysvětlil, jak to vypadalo v minulosti v letech 80. 90. kdy se na podnicích hovořilo o pondicích, eh, o podmínkách práce. Eh, to souvislo především s hmotnými a fyzickými záležitostmi a v tomto období, kde docházelo k vývoji nových rizik, psychosociální rizika a Eh, zdá se, a objevilo se, objevil se tu fenomén, který pokračuje do dneška, což je ta prekarita práce a také uznávání toho, že je-li člověk vystaven určitému pracovnímu prostředí, může být jeho zdraví ohroženo. Eh, k tomuto rozvoji je třeba ještě připojit eh, způsob řízení Nelze zapomenout také na reporting, na výroční zprávy, ale také na hospodářské výzvy a rozvoji v oblasti trhu práce. A hlavně eh, směrem k digitálnímu. K digitální práci tady máme stres, diskriminaci, a aby se všechno toto eh, vyřešilo, udělá, udělali jsme na takovou národní dohodu, vnitrostátní dohodu, aby byly možnosti vyjednávat podmínky na konkrétních podnicích. Claude Holland popsal že to jsou povinnosti bez velké efektivity související s tím, že tady neexistuje transversální, tedy příčná vize a zejména spolupráce mezi velkými podniky a malými a středně velkými podniky. E, ta práce byla vypracována nebo ta dohoda v roce 2010 a myslím si, že je třeba postupovat k větší osvětě a e, dále v tom vlastně v polovině času platnosti dohodu podívat se na to, jak fungoval a, fungu- a formulovat také nové podmínky a vyvolat diskusy o tom, že podmínky ve světě práce eh, znamenají dopad na rozvoj celého podniku. A když se podíváme na reálnou práci, ta není zapojena do sociálního dialogu, nebo sociální dialog potom není zapojen do managementu podniku. Eh, proto když se podíváme, dochází například k tomu, eh, že se vytváří možnost prostoru, kde se vyjadřují zástupci zaměstnanců i zaměstnanci, aby hovořili o globálních podmínkách světa práce a také o možnosti slaďování pracovního a soukromého života. To je téma, které je třeba pojednávat od samého počátku, ale naše situace nám neumožňovala udělat to společně se zaměstnavatelem. A když se podíváme na barometr skloubování eh, soukromého pracovního života, tak tendence je to takové, že zaměstnanci, eh, co se týče nezbytnosti, kterou pocitují, eh, je slaďování soukromého a pracovního života na třetím místě. Potom tady máme také situace legálnosti a rovnosti na pracovním místě. A to souvisí také s návrhem zákona, který byl tenkrát předložen, bylo usnadnit návrat žen do zaměstnání po mateřské dovolené, aby se vytvořily příznivější podmínky i v rámci takzvané otcovské dovolené, eh, v roce 89 to bylo jenom 10% kdy otcové si brali rodičovskou dovolenou a všechna tato témata způsobová vedla dokonce k diskriminaci na podnici a my jsme nechtěli dělat nějaký vyčerpávající seznam záležitostí, kterými se musíme zaobírat, ale chtěli jsme zvolit systematický přístup. Eh, a to je to, co je v dohodě eh, zakotveno, aby tady byl jasný harmonogram a jasná data vyjednávání protože eh, samozřejmě dohoda, ta dohoda na mm, té eh, úrovni eh, nahoře neznamená, že se vyjednávají konkrétní podmínky. To se potom muselo konkretizovat v rámci vyjednávání jednotlivých aktérů. Součástí pracovního života je skutečnost, že je třeba nalézat dobré odpovědi a že neexistují témata tabu. A co se týče Mm, trvání tady dosta, došlo k největšímu kulturnímu šoku, když dochází k rozvoji společností, je třeba nalézt pilotní projekty a příslušné indikátory, které mohou vyhodnocovat vývoj těchto podniků. Ptali jsme jste se mě, jestli to funguje. No, to je také komplexní otázka. Co se týče hospodářské situace, tak tady je situace horší, protože máme zvýšení počtu nezaměstnaných. Je obtížné například snažit se obnovovat pracovní příležitosti v podniku, který eh, není v dobré hospodářské situaci a musí propouštět některé zaměstnance. Tady je třeba, aby spolupracovali jak administrativní čili aby spolupracovala státní zpráva, odbory i zaměstnavatele. A teď, co se týče eh, kvality práce, no o tom se hodně hovoří je třeba eh, uvědomit si, že tady je dobré mít také konzultanty v podnicích, abychom vedli konstruktivní boj pro zlepšení podmínek na, eh, na pracovišti aby se překonaly určité předsudky a, e, za, a vedli, vzali se v potaz také další fenomény například uvědomování si konkrétní situace, eh, braní v potaz riziko, eh, které znamenají podniky eh, pro zaměstnance ne, ne v pracovním životě, ale mimo. A potom takzvaná promoce štěstí, to znamená jaksi podpora rozvoje dobrých životních podmínek. Eh, vidíme, že ve velkých podnicích eh, došlo k rozvoji v této oblasti daleko méně v malých a středně velkých podnicích a my jsme neklidní, že tady dojde potom k takové reakce ve veřejnosti, že toto dohoda vede nejenom ke zlepšení situace zaměstnanců v velkých podnicích, ale nikoli v malých a středně velkých podnicích. Eh, a Eh, kromě toho je třeba za, zapojit strategickou úroveň na vnitrostátní úrovni týkající se modernizace sociálního dialogu, abychom nalezli správné fenomény a stěžení body pro sociální dialog, ale je třeba také na té nejvyšší úrovni, to znamená na národní úrovni, zapojovat do pojednávání tohoto tématu otázky zdraví, čili otázky bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, což ovlivňuje kvalitu práce samozřejmě. Je tady i pozitivní dopad, já to možná trochu zjednoduším, abych, se to zes, abych to zestručnil a za to se předem omlouvám. Nemám příklady podniků, eh, kteří by, když vyjednávali v, této, v tomto novém klimatu na základě této nové dohody, že by tady došlo k nějakému kroku zpět. Mám řadu příkladů. Máme tady rozdílné věci, například určité podniky tady doprováz, byly, ty byly doprovázeny asistencí, Eh, například když eh, jsou zaměstnanci propouštěni, tak aby o těch, kteří zůstali, nebyla ohrožena jejich pracovní místa. S průmyslem se také vyjednávalo, a došlo k modifikaci společné dopravy, čili dopravování pracovníků na místo záležitost zdraví, která byla zohledněna. Byla, vytvá, byly vytvářeny jesle a školky pro zlepšení možnosti slaďování pracovního a soukromého života. Dále eh, svoboda vyjadřování v oblasti zejména automobilového průmyslu eh, znamená naslouchat všem problémům, které mají zaměstnanci a které je mohou artikulo, kteří je mohou artikulovat vůči managementu. Mm, a 90 procent na 90% problémů, eh, eh, jako 90% otázek v tomto dialogu na to mohli, mohlo, eh, mohli odpovědět zaměstnanci samotný, samotní. Pardon. A, a co se týče zlepšování každodenního života občanů, snažili jsme se nalézat pracov, nebo podněcovat vznik pracovních smluv na dobu neurčitou. Znamená v automobilovém průmyslu tam to zafungovalo, také docházelo k dalším experimentům, jak je možné generalizovat veškeré druhy podniku. Čili když se mě zeptáte, jestli to funguje, ano, funguje to, ale ještě jsme nevyhráli je obtížné dospět k takovým dohodám. No ano, Mm, eh, protože tady dochází k neustálým změnám, je třeba na ně reagovat a já pocházím ze země, kde o tom co svíme. Máme tady tři fenomény. Nezbytnost angažovanosti vrcholnému managementu, eh, protože to není otázka pouze lidských zdrojů. Eh, jedná se o podmínky managementu a je třeba tudíž dát slovo také zaměstnancům, protože oni mají co říci v této oblasti. Například jsme měli v nějakém podniku takového patrona čili eh, majitele. Eh, no, je to tedy podnik, který vyrábí pneumatiky, abych necitoval jméno. Eh, eh, kdy tady došlo k takovému průzkumu na základě barometru a když to eh, management viděl, mm, když, když to viděl majitel, řekl managementu, jestli tyto problémy budete, jestli v nich budete pokračovat a nevyřešíte je, mm, tak se dostanete vy do potíží. Vy musíte změnit strukturu práce na tom podniku my, my trváme na dvou věcech. Vyjednávat metodu a také prostředky na základě diagnostiky a vyhodnocování, protože největší riziko, které máme v naší společnosti, je ta Naléhavost a aktualita, protože někdy si myslíme, že když podepíšeme smlouvu, že se tím vyřešila smlouva, no tak to nefunguje, protože samozřejmě v momentě, kdy eh, se podepíše smlouva, ještě musíme vidět, jakým způsobem bude uskutečňována v praxi. Eh, je významné diagnostikovat problémy právě na základě vyjadřování zaměstnanců samotných a uvědomit si také, že všechno nelze vyřešit z jednoho dne na, ze dneška na zítřek. Je třeba hledat příčiny, ale pro odborové svazy zejména platí, a je celá řada odborových organizací ve Francii, eh, které se zaobírají touto problematikou eh, a říkají, že právo vyjadřování zaměstnanců není příhodné. Ale ta, tuto situaci se snažíme měnit. No a možná závěrem třeba to pomůže jako příklad. E, já mm, nemohu e, odpovídat e, s velkou jistotou na tyto otázky, ale před dlouhou dobou jsme pochopili, že sociální evropský model nemůže, zatím jako stávající model nefungoval. No co tím chci říci? že například výrobci automobilů také popřemýšleli o tom, jak eh, objasnit otázky na obecné evropské úrovni, ale tady máme co dočinění s otázkou lokální legislativy a příslušné kultury toho kterého místa. Protože tady máme specifika. A když se podíváme na, ně, na nějakou snohu o obecnou reglementaci, no tak je třeba zohlednit i ta rizika, to je otázka, specifika, pardon, protože je třeba zohlednit místní podmínky, jsou v sociálním dialogu a tady mohou být, e, mít z toho užitek obě strany, jak zaměstnavatele, tak zaměstnanci, ale my žijeme v době ohrožení populismem kdy to vyžaduje jak reakci jednoho každého jedince, tak celé společnosti. A myslím si, že sociální dialog může jistě pomoci zlepšení situace v této oblasti. Very much. Děkuji vám moc krát a nyní dám slovo panu Nerinenovi. Finsko si eh, dalo za cíl být zemí s nejlepším pracovním životem v Evropě do roku 2020. Takové cíle máme v našem výboru rádi. A jsem si jistá, že si vás se zájmem vyslechneme. prosím, povězte nám o tom více. Funguje to, co si můžeme vzít za ponaučení? A můžete být příkladem pro další členské státy. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, eh, jak víte, tak eh, my jsme poměrně skromní ve svých cílech. Musím říci, že jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli být eh, zemí s nejlepším pracovním životem v Evropě, je to, abychom měli srovnatelná data, abychom mohli jaksi pozorovat naše výsledky. Já bych na úvod chtěl chtěl ocitovat Aněs Sparantirion a její dobrou prezentaci z dnešního rána. Doufám tedy, že, moje, že můj projev bude hladký, nepříliš vzletný a nepříliš nekvalitní. Přesto jsem tady ale trochu pod tlakem před obědem. Nejprve eh, uvedu tři hlavní oblasti tematické mého projevu. Za prvé eh, je to pozitivní eh, zpětná vazba k Eurofoundu, potom popíšu tu finskou situaci, ten projekt do roku 20, 2020 a tímto příkladem doufám, že se mi podaří zdůraznit důležitost vývoje politik pracovního života a její užitečnost a užitečnost srovnatelných dat a výzkumu. Mnoho z těchto témat už zmínili jednotliví panelisté, takže zároveň půjde i o mou reakci na jejich eh, poznámky. Takže ten finský příklad. Říkáme tomu projekt eh, Working Life 2020 a ten je založen na strategii pracovního života z roku 2012. Tato strategie byla schválena za předchozí vlády, ale současná vláda s jinými politickými stranami je jí také vázaná, takže je to v podstatě e, náš, náš společný závazek všech aktérů e, finského pracovního prostředí. Jak už paní předsedkyně říkala, máme e, ambiciozní cíle a jedinečnost tohoto projektu spočívá v tom, že je to projekt založený na široké síti, která združuje všechny aktéry pracovního života ve Finsku. E, různé e, ministry, zaměstnanecké organizace, zaměstnavatelské organizace, výzkumné ústavy a e, velké firmy. Jak to funguje? Tato síť vytváří platformu pro sdílení informací, informací například o možnostech financování, o, nebo o jakékoliv podpoře, kterou by jednotlivá pracoviště potřebovala. Zmíním několik těch možností financování. Máme například eh, financovací agenturu TEKES, která financuje inovaci, eh, může poskytovat eh, prostředky na rozvoj pracovního života. Pak máme 15 regionálních center ekonomického rozvoje, které se účastní eh, tohoto projektu a také čerpáme zdroje z Evropského sociálního fondu. Takže eh, celkově vzato klíčové body eh, toho finského postupu jsou jsou to tedy ideologické body pracovního života, spočívají v tom, že jednotlivá pracoviště jsou povzbuzována k tomu, aby rozvíjela praktiky ve svém vlastním kontextu na základě vlastních potřeb, jak už to říkal například David Foden. A e, jak už zaznělo několikrát během této konference, velice si uvědomujeme, že lze zvýšit zároveň produktivitu a dobrý pocit na pracovišti, eh, což je patrně ta hlavní odpověď na otázku eh, paní předsedkyně. i organizace zaměstnavatelů mají zájem na tom být součástí tohoto projektu. Musíme zvýšit produktivitu, což ale lze udělat tak, aby eh, dobrý pocit zaměstnanců se také zvyšoval. Což je vlastně situace eh, win-win, abych tak řekl. A pokud jde o eh, vazby tohoto projektu na eh, průzkum pracovních podmínek, tak Následné kroky k této strategii budou vycházet také z dat Eurofoundu a z průzkumu pracovních podmínek. A my jsme si vytkli eh, národní cíl, ale samozřejmě nás zajímají i srovnání s ostatními členskými státy. Všichni víme, že průměrná eh, evropská data eh, že se za nimi skrývají značné variace e, napříč jednotlivými sektory, jednotlivými profesemi, ale i regiony a zeměmi. E, to si musíme neustále uvědomovat a zohledňovat to. Dám několik příkladů z průzkumu o evropských pracovních podmínkách. Například e, je tu index kvality managementu Průměrný eh, evropský, průměrný evropský výsledek je 73, ale eh, jednotlivé země eh, mají od 69 až do 83. Finsko má 74, což je tedy jeden bod nad evropským průměrem, ale znamená to zároveň, že je tu několik zemí před námi, takže to bychom měli zanalizovat, nějakým způsobem je dohnat a předehnat. A pokud se podíváme na index pracovní intenzity a e, pracovní doby, tak e, tady došlo k určitým drobným změnám, ale zůstaly plus minus na stejné úrovni ty trendy. E, vezmeme-li si evropský průměr. Jak už jsme ale slyšeli, mezi různými profesemi a sektory jsou velké rozdíly. Tématem této konference eh, jsou měnící se pracovní podmínky a eh, když si přečteme tu závěrečnou zprávu eh, tro, trošku více dohloubky, tak je třeba na základě těch dat si položit určité otázky. Jako mění se pracovní život a pokud ano, jak je tato změna vidět na pracovišti? jak se mění praxe a kultura na pracovišti. Obnovuje se tak, jak by měla? Neboli jinými slovy, přizpůsobujeme se dostatečně změnám, anebo bychom měli ještě více změny předvídat. Závěrem bych chtěl uvést ještě čtyři komentáře. Za prvé, Myslím si, že pracovní podmínky hrají důležitou roli v utváření organizační kultury. Za druhé, při, vyklad, při výkladu výsledků eh, evropského průzkumu eh, pracovních podmínek je třeba brát v úvahu různé kontexty jednotlivými a organizací a jejich kultur. Za třetí, Samozřejmě je tu prostor pro zlepšování eh, ohledně praktik na pracovišti, ale zároveň lze zvyšovat produktivitu a eh, dobrý pocit na pracovišti. Východiskem by vždy měly být eh, potřeby konkrétní firmy při vývoji těchto praxí. A za čtvrté, si myslím, že bychom dosáhli ještě udržitelnějšího pracovního života, kdyby se nám podařilo eh, udržet vývoj pracovních podmínek a pracovní doby tak, aby to zůstalo prioritou eh, politik Evropské unie i v budoucnu. Děkuji. Má někdo nějaký dotaz na experty? Myslím, že máme ještě pár minut k dispozici. Mám dvě otázky. Jednu na Evropskou komisi Vzhledem k, k vysoké nezaměstnanosti, já se omlouvám, já jsem Elizabeth ze Španělska, nezaměstnanosti především zemi, odkud dejme tomu pochou, pocházím já, tak mě zajímá, jestli v kontextu tohoto sociálního pilíře se dá rozvíjet něco ve smyslu aktivní politiky pracovního trhu a jakým způsobem tyto politiky uplatňovat na kvalitní pracovní místa dejme tomu ve, Šve, eh, ve Španělsku 64% práce je špatné kvality. Čili jak vypadá očekávání v rámci aktivní politiky pracovního trhu? Jak jakým způsobem zajistit, aby lidé, kteří jdou z, ze situace nezaměstnanosti, nalezli dobrá pracovní místa. Dále, pokud jde o sociální partnery a politický signál od paní předsedkyně, na za, my, když se podíváme na Spojené státy a k čemu tam došlo, tak vidíme, že existuje veliká segregace, že jeden z grafů naznačuje, že asi polovina těch pracovních míst není dobrá. Co s tím? Jak to řeší odbory, sociální partneři? Jak eliminovat tuto segregaci na pracovním trhu v Evropě? Děkuji mnohokrát za tuto otázku. V prvé řadě bych využil příležitosti, abych poukázal na průzkum ročního růstu, Annual Growth Survey. Já budu pozitivní. Eh, my jsme totiž svědky toho, že nezaměstnanost klesla na 8,5% v září roku 2016. Je to vlastně nejnižší úroveň od roku 2009, tedy před krizí. Neříkám, že je všechno dokonalé, ale určitě je to zlepšení, které ovlivňuje všechny členské státy pozitivním způsobem. Máte pravdu, že práce, která se nabízí, není vždy té nejlepší kvality, ale zároveň jsme svědky pozitivních trendů. A to v tom smyslu, že první pracovní místa, která se nabízejí, jsou dočasná, krátkodobé kontrakty, No ale teď jste také svědky no, růstoucího počtu kvalitnějšího pracovního místa a e, dlouhodobější zaměstnanosti. Tyto nabídky jsou rovněž e, prací, e, která se nabízí na vyšší úrovni. Vyžaduje to e, určitou přípravu a tak dále, což znamená a souvisí to s, s vaší otázkou. Myslím si, že členské státy by se na toto měly především eh, zaměřovat. Nesoulad mezi dovednostmi, to je věc, která nás ovlivní, pokud to nebudeme řešit. Jedna věc, kterou já shledávám problematickou, ve Španělsku máte vynikající školy, dejme tomu, pro zdravotní sestry, ale těžko tam najdou pracovní místo. U nás je jich nedostatek, takže jezdí do mé země. Ale je to nefér, protože Španělsko platí za vzdělávání těchto sestor a pak z toho těží má země. To je paradox, ale říkám, že nesoulad mezi nabídkou a poptávkou pracovních dovedností je věc, která se musí řešit. Pan Vincent tedy. Paní Holland Jones z Business Europe. Nejprve um, stručná reakce na to, co jste říkal vy. Tato věc je pravda, ale je to daleko akutnější, pokud se podíváte na nové členské státy. A to je jeden z problémů. Mají vynikající univerzity, pak z, z nich vycházejí vynikající inženýři, lékaři, ale pak opouštějí zemi. A to je výzva. Výzva pro pracovní trh. Je to typická záležitost, která se musí řešit na evropské úrovni. Na tu druhou otázku ohledně segregace na trhu práce. Já nevím, o jaké segregaci mluvíte. Máme například velkou profesní segregaci ve skandinávských zemích, kde ženy dělají práci v administrativě, muži v průmyslu, pak máme takovou O jaké segregaci mluvíte? Je to nová segregace. Segregace mezi těmi kvalitními pracovními místy na vyšší úrovni a těmi manuálními tak toto myslím. Když si sloučíte procenta z průzkumu Eurofoundu, tak zjistíte, že asi polovina těch pracovních míst vlastně není příliš kvalitních. Jsou to místa, která podle ukazatelů nejsou moc dobré, jsou pod tlakem, manuální nebo nemáte tam žádnou perspektivu. Pokud se podíváte na výsledky, tak zjistíte, že asi polovina pracovních míst v Evropě vlastně není kvalitních, není dobrých. Já si myslím, že je třeba se zaměřit na data a na interpretaci. Já s vaší interpretací nesouhlasím. Michelle, to jste asi zmínili vy, pokud se podíváme na typ zaměstnanosti, tak zjistíme, že dejme tomu v Německu dlouhodobě nezaměstnaní si často najdou cestu zpět k stabilní práci prostřednictvím agenturní práce. Ta je popisována jako prekérní a hrozná, ale podle německých nařízeních a pravidel to naopak je nejlepší práce, protože musíte mít smlouvu s agenturou, to je váš zaměstnavatel. Je třeba se zaměřit na věci detailně. Co to je tedy perspektiva? To je i další věc. Víte, ne každý se může stát manažerem, ředitelem, nebo předním inženýrem. Prostě na vrcholu je pouze pár pracovních míst a většina z nás se na tuto úroveň nikdy nedostane. Pak jsou tady věci spojené s kvalifikací a s kapacitou pro kvalifikaci. Nezapomínejme, že ne každý má stejné uh, dovednosti. Eh, my jsme toho také svědky. My máme nesoulad eh, mezi pracovními dovednostmi. Říkáte, že máte tolik eh, volných pracovních míst, dejme tomu na počítače, a teď si představte, že máte někoho, kdo dělá celý život manuálně, ale nemůžete z něj udělat počítačového inženýra. S některými lidmi ano, ale z některých ne. A pochopitelně je práce, která někdy není příjemná. Pokud se podíváte historicky na fyzickou práci, tak fyzická práce, kdy něco vytváříte, produkujete, to je vždy náročnější fyzicky. Máme stroje a za pomocí nich jsme zlikvidovali eh, tady tuto fyzickou náročnost. No ale teď je otázka, jaký je smysl mé práce, když stojím u, u nějakého u pásu a dělám stejný úkon celý den. Richard Sennett už před 15 lety to popsal ve své knize Koroze charakteru, to asi znáte. Ale je to problém. On třeba uváděl příklad na pekařích. Mnoho pekařů Eh, onemocnělo chorobou z povolání, protože spolikalo eh, mouku a pak z toho měli pneu, eh, plicní problémy. No a pak se dívali na pekaře, kteří to všechno automatizovali. Ti, kteří všechno dělali manuálně, pak jenom mačkali knoflíky. Ale manuálně už se nedotýkali materiálu, tak měli pocit, že ztratili kontrolu, že už jejich práce nemá smysl. Ehm, souvisí to s tím, co děláte. Já jsem někdy dost frustrovaná. Já bouchám do počítače a už nepíšu rukou, což je věc, která mě těšila, když jsem byla mladá. Na jednu stranu tady zlikvidujete fyzické problémy, ale na druhou stranu to zlikviduje smysl vaší práce. Čili povede to k různorodosti v hodnocení vlastní práce. Co se tím snažím říci? Jedná se o komplikovaný vývoj s digitalizací, to je ještě něco dalšího, někdy úplně ztracíme Eh, kontrolu nad tím, co děláme, když budeme mít samou řídící auta. Otázka zní, jestli to chceme. To je politická, sociální otázka, jak to hodláme eh, vytvářet, dotvářet. Ale je tady prostě určitá výzva ve snaze likvidovat náročnou pracovní, náročné pracovní podmínky fyzikální, vytvořit prostředí, které je příjemnější, ale pak je tady i ekonomická potřeba. Některou práci prostě někdo dělat musí. Nemůžeme zlikvidovat pracovní místa, nebo pozveme migranty, aby to dělali, nebo dělali špinavou práci někde, kde to nevidíme. A co otázka recyklace odpadu? Já se omlouvám, že jsem se do toho tak vážně mě zabrala Víte, recyklace je sice pozitivní, ale podívejte se, jak třeba vraky se Eh, rozmontovávají někde v jeho východní Asii za hrozných podmínek. A všichni si řekneme, to je přece hrozné, ale pak se nám líbí ty recyklované výrobky. Takže se pojďme realisticky podívat na percepci práce. Je to velmi složitá otázka, ale nemyslím si, že bychom to mohli vyřešit tím, že eh, přijdeme s jedním průzkumem a hm, budeme zobecňovat. Musíme opravdu zajít do detailů. Děkuji, pan Byzantýny. Děkuji vám mnohokrát za tuto otázku. Já si myslím, že tady máme dobrý příklad, který popisuje, co znamená agregace zamě- pracovních příležitostí v Evropě. A to je výsledek Brexitu. Když se podíváte na hlasy lidí, které vyjádřili v referendu, uvidíte, eh, že tam, kde převažov, že důvody, eh, proč došlo k Brexitu, nebylo, že tam bylo více migrantů, ale důvodem bylo, že je tam nejvyšší úroveň nezaměstnanosti, chudoby, sociálního vyloučení. Jsou tam regiony, kde eh, globalizace a změna klimatu, jakož i digitalizace eh, způsobila zhoršení situace a pojídají se navzájem. A to je tedy o lidech, kteří hlasovali, ale pak máme další fenomen, ke kterému došlo ve Spojeném království a sice 70% mladých lidí vůbec k volbám nešli. A je jasné, že mezi těmito 70% mladými lidmi je nejvyšší koncentrace prekérních pracovních příležitostí. Nejedná se jenom o dočasných smlouvách, které by měly, ale to je nejméně nebezpečný faktor práce v eh, prekérních podmínkách, které jsou daleko horší než práce v těch temporálních, těch, eh, těch dočasných agenturách, které E, najímají pracovníky. A máme tady restrukturalizaci, která znamenala, že lidé přišli o pracovní příležitosti a jsou odkázáni na sociální pomoc a nejsou schopni opět vstoupit na trh práce lidé, že by akceptovali e, velice nízko kvalifikovaná pracovní místa, málo placená. Na druhé straně máme také takzvané e, mladí lidé se stávají tudíž outsidery na lépe řečeno mimo pracovní trh. A to je ten problém, když hovoříme o segregaci pracovních míst a ve Velké Británii to znamená 60% pro trh práce. Není to případ Francie nebo Německa, nebo vůbec to není případ Finska či Švédska. Ale víte, když se podíváte například na výsledky v regionálních volbách nedávno v Německu, vidíte, že pravděpodobně tady 30 tohoto druhu lidí, kteří volili AFD, alternativu pro Německo, kteří jsou pravděpodobně ve velice podobných podmínkách, zejména ve východních částech Německa. Když se podíváte na Polsko, pravděpodobně Polsko má velmi, velmi podobné podmínky jako Spojené království a není náhodou, že v Polsku máte nejvyšší míru prekerních pracovních příležitostí na trhu práce a největší rozdíl mezi, pracovními, mezi produktivitou a vývojem mest. A to jsou problémy, kterým čelíme. Co můžeme dělat? Za prvé se domnívám, že bychom se měli snažit nejprve na evropské úrovni ustavit a potom efektivním způsobem eh, na národní úrovni ustanovit tak přizpůsobit eh, situaci transitu tranzici, změně, ke které dochází v Evropě na základě globalizace. A je třeba restrukturalizovat procesy eh, s ohledem na digitalizace a potírání změn klimatu, ale my to nebereme zatím na vědomí a musíme uskutečňovat nějakou politiku, kterou bychom mohli zareagovat na tyto fenomény. Nemůžeme říci, že tady máme pouze eh, destrukci pracovních příležitostí, ale chceme také vytvářet pracovní příležitosti a zatím to nevidíme. Když bychom řekli, že pro deset zničených pracovních příležitostí bychom měli vytvořit 11 nových. No, to budeme muset zareagovat jiným způsobem na tyto výzvy, které před námi jsou. A teď co? bychom měli opravdu udělat, co řekl pan Juncker ve svém projevu v Evropském parlamentu před několika měsíci, když řekl, Potřebujeme Potřebujeme eh, takovou Evropu, kde bychom vytvořili sociální systémy pro lidi, které by také zahrnuly flexibility a které by zabezpečily, aby lidé se cítili bezpečně na trhu práce a ve, společné, ve společnosti. A to je nejlepší způsob, jak zvyšovat hospodářský růst a zlepšit ekonomní situaci. A proto je jistě správným přístupem snaha o posílení sociálního pilíře v Evropě vedle toho hospodářského a tento sociální pilíř na místě může pomoci k tomu, abychom měli pozitivní výsledky pro lidi, protože když to neuděláme, tak prostě nezamezíme té černé vlně, Eh, která se šíří Evropou a je třeba do toho zahrnout organizace občanských společností, zaměstnavatelů a i na těchto úrovních odpovídat na potřeby lidí. A další věc, na kterou musíme zareagovat, i kdybychom eh, měli konvergentní standardy, normy, Eh, vypracené a dobré systémy sociální ochrany. Když se nám nepodaří vytvořit nová pracovní příležitosti, tak všechno ostatní nebude nic platné. Můžeme sepsat ty nejlepší pracovní podmínky, které existují v celém světě, ale budeme-li stále mít nedostatek vytváření pracovních míst, no tak budeme mít velký problém, ale vytvářet nová pracovní místa je eh, dospět k trvalému hospodářskému růstu, k obnovení hospodářského růstu a ekonomiky. A jak k tomu dospět? No, investice. A to je to, co Eh, zavedl Juncker. No není to dost podle nás jako prostředku k tomu, ale přece jenom je to aspoň začátek, když se podíváme na soukromé a veřejné investice v Evropě naprosto skolabovaly za poslední deset let, jak ve veřejném, tak v privátním soukromém sektoru. A nezměníme-li tento trend, nebudeme si moci ne- dovolit, nebo ne, ne- nedospějeme k trvale udržitelnému hospodářskému růstu. Ale další problém, a pardon, že se k tomu ještě vracím, jsou mzdy. E, je třeba také reagovat na mezinárodní požadavky a nejenom na produktivity, protože náš průmysl zatím je nižší, menší části naší ekonomiky, protože vyš, vyšší podíl je vnitřní poptávka, na kterou je třeba reagovat. No, vždyť tady se rozvějí služby, musíme také eh, více reagovat na tyto interní požadavky, eh, protože eh, když to nebudeme dělat, eh, bude tady větší a větší stagnace. Musíme si uvědomit, že podniky pracující, operující na vnitřním trhu by měly také větší šance, kdyby tyto výzvy zohlednily. A nakonec, když se podíváme na ten rozdíl, jak Renata předtím řekla, mezi produktivitou a Eh, platy. Ano, je tady nutná, eh, nutný určitý rozdíl, ale je třeba uvědomit si, jak budeme využívat eh, tohoto rozdílu, protože když ten rozdíl eh, půjde jenom ve prospěch managementu či akcionářů, tak to ničemu nepomůže. Ale když by tyto peníze, které vyplývají z rozdílu mezi mzdou a produktivitu, šel do investicí, no tak to by byla jiná situace. Ale zatím to nešlo do těch investicí, ale do finančních spekulací a do akumulace zisku to musíme tento problém řešit. A když ten rozdíl je příliš velký, pak opět dojde k negativnímu dopadu v ekonomice, to znamená na hospodářskou soutěž, konkurenceschopnost a tak dále a budou snižovat, budou se snižovat zase příjmy čím zdy. Eh, proto, a budete odkázáni konec konců na sociální asistenci, na sociální pomoc. Ale nejlepší, co můžeme udělat, je přistoupit k těmto problémům velice reálně. Nemůžeme jenom říct si, tady je lecos, lecos jde, le, funguje lépe, no ale to nám ne, nepostačí, jenom to takhle pro, eh, proklamovat. Potřebujeme konkrétně tyto problémy uchopit. Intervention from Mr. Roland. Já bych zareagoval na velmi významnou otázku, protože to je evidentně politická otázka, kterou jste položil. Právě mm, mít tady ten rozdíl mezi kvalifikovanou prací za prekérních podmínek a za vysoce kvalifikovanými pracovními místy, eh, které vedou k vyšším příjmům. To je závažný problém v politice. Eh, eh, já budu velmi stručný. První nástroj je jaký? No, samozřejmě pracovat na školení a vzdělávání těch na základně, třeba pracovat na valorizaci technických profesí, protože já vidím sektory, eh, kde dochází také ke zhoršování podmínek. Tady máme problém eh, ve směrování. Na, co se týče celé řady osob, eh, které nebyly, nebyly vyvinuty, čili nebylo jim pomoženo, aby získali určitou kvalifikaci, eh, jsou ve špatných podmínkách, čili tady je velká E, příhodnost e, na základě návrhu komise, které předložila. A myslím si, že bude-li to fungovat na evropské úrovni, už v tom, jakým způsobem byl modifikován Erasmus, aby se využíval i pro zlepšení situace v této oblasti a na základě uz, e, uskutečňování dalších iniciativ komise, to je dobrá cesta do budoucnosti. Teď pan Folden. Thanks very much. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Já bych jen chtěl rychle zareagovat na tu eh, výměnu názorů ohledně zprávy a eh, těch datech a o tom, co to říká o kvalitních a nekvalitních pracovních místech. My se nesnažíme nasnačovat, že polovina pracovních míst v Evropské unii je nějakým způsobem špatná. Když se podíváme na ty skupiny, které nám představila eh, Aněs, tak v podstatě se tady díváme na to, jaké, jaká pracovní místa vykazují podobné rysy co do kvality práce a podle toho spadají do těch pěti různých skupin, které jsme nějakým způsobem pojmenovali. Tyto skupiny sdílejí podobné rysy kvalitativní, každopádně je to celé relativní eh, konstrukt, například těch 19 které jsme označili za nekvalitní pracovní místa, tak ano, ta, jsou, eh, ta, se, ta si vedou poněkud hůře ve všech těch sedmi dimenzích, které měříme. Každopádně nejsou to ilegální práce, není to nucená práce, je to normální součást pracovního trhu. Takže nemůžeme docházet k závěru, že eh, z, těch, z těchto 19% nebo z těch 13% z kategorie under pressure eh, jsou ta pracovní místa nějakým způsobem nesprávná, nebo že je lze jasně onálepkovat jako nekvalitní Eh, mají určité rysy, které musíme zlepšit, to ano. A rozhodně ten, eh, ta, skupina, kterou nazýváme poor quality, tak tam je eh, možnost jednat, tam jsou ne, nepříznivé hodnoty těch sedmi indikátorů. Potom ještě pár dalších poznámek, paní předsedkyně. K tomu zda je sklenice z poloviny plná nebo z poloviny prázdná tak tady bych chtěl uvést dvě konkrétní věci. Ve zprávě diskutujeme mimo jiné o zdraví a bezpečnosti, o tom, zda zaměstnanci jsou dobře informováni o rizicích ve své práci. Tady si myslím, že obecný e, stav je pozitivní. Velká většina pracovníků uvádí, že je dobře informovaná a pouze zhruba 10% říká, že není. Když se na to podíváme detailněji, tak e, je to uměrné tomu e, velkému počtu pracovníků, kteří jsou vystaveni rizikům a nejsou informováni. E, jsou, je tu vysoký podíl těch, pracovišť, kde neexistuje výbor pro zdraví a bezpečnost na pracovišti. Eh, Pak je to vysoké procento těch, kteří mají nejisté pracovní smlouvy. Takže zase celkový obraz je pozitivní, ale je třeba zkoumat detaily. A ještě poslední věc, protože vím, že už se chcete posunout dále, ještě k té předchozí diskuzi o roli eh, udržitelné práce a o tom, jak učinit práci udržitelnou v kontextu demografických změn, eh, tak tady zase ve zprávě jsou eh, určité rysy pracovních podmínek, které na to mají dopad. O tom se bude patrně hovořit více v odpoledne. Přesouvání práce, tak ano, to je nevyhnutelné v některých případech kde práce je příliš intenzivní, kde hrozí riziko ztráty pracovního místa, kde panuje nepříznivé sociální chování, tak tam eh, roste pravděpodobnost, že respondent odpoví, že tam nehodlá pracovat až do 60 let nebo dále. Řešení závisí na dobrém managementu kvality, na místních akcích, na zapojení pracovní síly do sociálního dialogu na místní úrovni což nutně nemusí stát mnoho peněz. To jsou věci, které se dají řešit bez velikých nákladů. Děkuji vám. Děkuji. Máte dotaz? If you press the red button, or the grey button perhaps. Fine. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Jsem z univerzity v Oxfordu. Pan Prinský říkal něco velmi zajímavého. Malé procento lidí, kteří mají za to, že odvedli špatnou práci. Na 83. stránce pouze půlovina zaměstnanců má pocit, že je zapena do otázek, do otázek pro zlepšení práce. V některých kategoriích dokonce třetina. Víte, existuje na to téma hodně literatury a ta uvádí, že bychom měli rozvíjet organizace, které průběžně zlepšují pracovní procesy. A já mám pocit, že v Evropě čelíme manažerskému problému ohledně toho, jak nejlépe zapojit zaměstnance do organizace pro dobro obou stran. Mě by zajímalo, co si panel myslí o pokroku v této velmi důležité otázce. No, ještě nám nevypršel čas, tak dám slovo kolegům pan Pirinsky. Mnohokrát děkuji. Stručná odpověď znamená smysluplné kolektivní vyjednávání. Jak uvádíte, pokud pracovní síla má pocit, že jak si za nic nestojí, že je bez hlasu, tak bude jednoduše opouštět práci na konci dne bez pocitu dobře odvedené práce. A Je tady určitý nedostatek na úrovni vedení i na úrovni komise. A to, že kolektivní vyjednávání se jaksi upozadňuje. My víme, že během posledních let komise sehrávala velmi důležitou úlohu v navázání sociálního dialogu. Teď máme sociální pilíř, ale já si myslím, že sociální dialog často souvisí mm, s podrobným vyjednáváním. Nejedná se o příjemné konverzace, ale jedná se o významné kolektivní vyjednávání. Pokud jde o sociální pilíř, tak pochopitelně vítáme celý proces, který byl zahájen v březnu, ale parlament a také v našem výboru pro zaměstnanost a sociální otázky eh, jsou otázky spojené s rezolucí, kde uvádíme, že Sociální dialog by měl mít institucionální mechanismus a zdroje a měl by, by měl mít určitý rámec. Deklarace jsou pochopitelně v pořádku, ale pokud to chceme vnést do reálu, tak dojde k velkému znepokojení nebo zklamání. Pan Servos mluvil o zaměstnanosti, Nemá cenu věci spochybňovat, když jsou dobře dokumentované a já se ale ptám na věc, eh, která souvisí spíš s pokračováním paradigmatu fiskální odpovědnosti a paktu stability a růstu. Pan Servés nejlépe ví, do jaké míry sociální fondy v rozpočtu Unie a komise jsou, jsou vyčerpané finančně a právě z tohoto důvodu, z důvodu sociálních aspektů, tržní ekonomiky v tom širším slova smyslu je to hodně dogmatické, i když pochopitelně je tady určitá flexibilita, teď mám na mysli zkušenosti Portugalska, Španělska, stále je to velmi velké omezení. A je tady možnost odvrátit tu mírnou obnovu, tu nezanedbatelnou možnost dlouhodobě bojovat proti nezaměstnanosti a stagnaci a mest a podobně. Takže je tady výzva, která je existenciální do určité míry a je třeba řešit tyto výzvy a nebo jít cestou Brexitu, nebo jak jsme viděli v posledním týdnu pana Trumpa. Thank you. Děkuji. Ještě dám slovo vám s brýlemi. Jsem Brandon Birchall z Univerzity v Cambridge. Já bych asi nejprve poděkoval týmu z Eurofondu, která který provedl tuto analýzu. Ten dokument je opravdu zajímavý a poněkud odlišný od těch běžných. Má totiž jasný koncepční rámec, který popisuje eh, práci, život, z teoretického hlediska má dobré základy a také je srozumitelný pro neodborníky. A to, jak lajkové chápají vlastní život v rámci slovníku, který používají vlastně kategorii v této zprávy, aniž by zabředávali do detailu, je natolik důležité jako pochopení kvality samotné. A důvod, proč si myslím, že je to tak důležité, je, protože to poskytuje nové možnosti. Nové možnosti, jak se zamyslet nad tím, jak dotvářet politiku díky této záležitosti. Jak to může povzbudit změnu. Náš poradce z Finska, dejme tomu, říkal, že chce, aby Finsko mělo nejlepší kvalitu práci do roku 2020, čili mohli bychom nějak podpořit konkurenci mezi zeměmi nebo se zaměřit na průmyslový sektor, abychom demonstrovali, že ti kteří nemohou rekrutovat a mo- v určitých sektorech mohou tak učinit posílením kvality práce, anebo možná, že zaměstnavatele se zamyslí nad tím, jak nejenom jednat abstraktně, ale jak využít nástrojů a jak si stanovit, kde si stojí oproti jiným zaměstnavatelům a tak získávat nové zaměstnance. Zajímalo by mě, jak panel vzhledem k přístupnosti této zprávě eh, může tuto zprávu využít v politice novým způsobem. Se zeptat na něco, či chtěla, prosím. Okay, yeah, thank you. Okay, um, thank you very much. Děkuji mnohokrát, já se také domnívám, že je opravdu tato zpráva velmi zajímavá a já se pokusím být stručná. Ráda bych eh, upozornila na to, co je pro mě jádro celé, otázko, eh, celé otázky pan Vicentini. Řekl, že vidí zhoršování kvality pracovních míst celé Evropské unie. A já jsem tedy nečetla tu zprávu, ale co jsem viděla v těch prezentacích paní Pahan Thurion, kde bylo kvalita pracovních míst během doby a když se eh, se rovnává doba 2015 a 2010, čili před dobou, krize eh, všechny indikátory se buď nezměnily v roce 2015 ve srovnání s rokem 2010, a nebo jsou horší co do intenzity práce, která je tedy trošku horší. A jediný, co, jediné, co je lepší, jsou dovednosti No, to je velmi zajímavé z hlediska dvou faktorů. Když se podíváte na stranu 7 dovednosti, zde se praví, že to souvisí se množstvím školení a vzdělávání, o která žádají nebo která potřebují zaměstnanci. Ale mm, v těchto slajdech nevidíme, zda Zhoršení, která jsou indikována v oblastech, závisí na typu pracovních míst. Já se domnívám, že asi ano. Podle toho, co vidíme na dalších slajdech, takže první část eh, mých úvah je taková, že to vypadá jako, že pracovní podmínky se hodně, hodně zhoršily. Takže co by bylo zajímavé, a já nevím, zda bychom se to mohli dovědět, nebo zda to je v té zprávě, protože já jsem to ještě neviděla detailně, jsou dvě věci. Abychom vážně, seriózně mohli ohodnotit i o co horší je kvalita práce v roce 2015 než v roce 2010. Pravděpodobně budeme vědět, a možná, že to je v té vaší zprávě, to já nevím, o čem jsme zmiňujete v tom slajdu u statutu zaměstnání. Co bychom rádi věděli, a já tedy nevím, jestli tu informaci máte jak to vypadá, jaký je podíl OSVČ v roce 2015 a kteří přicházejí ze situace, kdy pobírali před pěti lety mzdy, kdy tedy nebyly OSVČ. Zda tady máte jako informace o lidech, kteří eh, pracovali, brali mzdu, byli tedy zaměstnanci a teď se stali samostatně výdělečnými. Jinými slovy, je nutno podívat se na to, jak dochází eh, k těm eh, změnám v Evropě. Děkuji. No, kdybyste laskavě mohla velmi rychle dospět k závěru. Když se vrátíme k tomu hezkému slajdu, eh, který byl ukázán, podíváme-li se na nástroje, které by měly pomoci překonávat prekáry, pre, prekérnost na pracovišti ukazuje se, že se jedná o jednu třetinu zaměstnanců, kteří spadají do této oblasti. No a my bychom rádi věděli, jak se to vyvinulo během času. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a poslední otázka před obědem. Budeme mít jistě poté ještě možnost dát otázky, ale vy budete teď ta poslední, která má možnost zeptat se na něco před obědem. Děkuji, já jsem z Dánska, o které se říká, že je to nejšťastnější země v Evropě. Ale já jsem pracovala v oblasti bezpečnosti a, och, a zdraví. Já jsem lékařem a také z Dánska mám tu zkušenost, že práce se velmi liší v různých odvětvích a v různých typech eh, zaměstnání. A myslím si, že když eh, se zaměřujete na kvalitu práce, tak se domnívám, že tady je možnost, aby tyto rozdíly zmizely. Když musíte pracovat proto, aby byl svět lepší, musíte vědět, že když jsou lidé vystaveni například prašnému pracovnímu prostředí nebo tak, tak to znamená ohrožení jejich zdraví. A když pracujete ve stavebním průmyslu, tak musíte eh, nosit těžká břemena, jste vystaveni chladu, mokr, hm, dešti. A když jste uklízeč nebo uklízečka, No, tak eh, musíte hodně pracovat celý den, takže jste na, kone, na konci pracovního dne velmi unaven. A E, tyto rozdíly asi nedostanete hovořit téli o kvalitně práce a kvalitě života. Myslím si, že kvalitu života nelze spojovat s tím, že jste vystaveni nějakým chemickým látkám nebo bakteriím například v nákladních vozech. To my jsme objevili v Dánsku, e, že tam, kde sedí, že řidiči nákladňáku jsou vystaveni různým chemickým látkám je třeba popřemýšlet o tom, co je skutečná záležitost, aby se to dalo změnit. A jediná věc, jak to změnit, je mít sociální partnery, eh, kteří budou spolu hovořit, eh, vytvářet dialogu a budou se snažit řešit jejich vlastní problémy na jejich pracovišti. A já se domnívám, jste-li zaměstnavatel, musíte být hrdý na to, že máte takové pracoviště, eh, která poskytuje dobré životní podmínky vašim zaměstnancům a že se staráte o to, aby mohli pracovat eh, u vás celý život. A chcete-li, aby lidé zůstávali déle na pracovišti či v jejich práci, musíte zohlednit, že lidé jsou také různí. Někteří jsou zdraví, někteří trpí chronickým onemocněním a to musíte také zohledňovat, když se snažíte nalézt ehm, možnosti, jak tu práci vykonávat. A čím více rozdílu existuje mezi zdravým 60-letým člověkem a nezdravým 60-letým člověkem, mm, tak tady si musíme uvědomit, že kvalita nebude probíhat hladce ve všem. E, e, protože e, ten, ten, ta práce se liší. Děkuji vám. Out of time the... Děkuji, máme málo času, než bude polední pauza. Nicméně pokusme se pokuste se vybrat, na co se rozhodnete zareagovat. Dáme každému tři minuty. Nejprve pan Servos a potom dostanou tři minuty všichni ostatní. A potom možná bude možnost se vrátit k některým z těch dalších otázek, které byly položeny odpoledne. pane Servozi, prosím, tři minuty. Děkuji, já to vezmu velice stručně. Jenom jednu myšlenku, která se týká dovedností. Pan Roland eh, velice hezky hovořil o důležitosti profesní přípravy a školení a o základních dovednostech. To jsou eh, témata, eh, kterými se musíme velice intenzivně zabývat. Mimo jiné musím říci, že zahajujeme projekt týkající se mobility učňů. Byli jsme požádáni o to, aby tento projekt měl co nejširší záběr aby se to nebyl pouze pilotní projekt, ale aby to byl opravdový reálný projekt. E, já jsem poslouchal příspěvky kolegů z univerzit v Cambridge a v Oxfordu. Když se podíváte na žebříček deseti nejlepších univerzit na světě, tak tam najdete pouze dvě evropské univerzity, Oxford a Cambridge až za, zatím, protože přijde čas, kdy obě tyto univerzity už nebudou brány jako evropské univerzity. Já to neříkám nějak lítostivě a konstatuju fakta. Pouze chci říci, že všechny ostatní evropské univerzity eh, se musí trošku polepšit, protože pokud chceme mít nejlepší informatiky, pokud chceme mít nejlepší inženýry, tak je absolutně nutné, aby evropské univerzity eh, produkovaly lepší studenty studenty, kteří dokážou obstát na pracovním trhu a eh, naplňovat jeho požadavky. Tak to bylo ode mě vše, myslím, že to byla jenom jedna minuta. Děkuji, skvěle, pan Vizentini. Já mám jenom dva komentáře. Za prvé, naprosto souhlasím s těmi z vás, kdo říkají, že musíme jít více do detailů, protože když se budeme zabývat pouze průměry, tak ty jsou matoucí, ty neodrážejí dostatečně realitu. To nejlepší, co si můžeme odnést z této zprávy, která je sama o sobě velice zajímavá a pozitivní, je, že musíme opravdu jít do podrobností a snažit se chápat různé kategorie pracovníků, pracovišť, sektorů a jejich specifické pracovní podmínky. Zkrátka, jaká je přesně realita, jak to vypadá v praxi. Tohle potřebujeme. Pokud budeme mít možnost dalších kontaktů s Eurofoundem a pokud budeme moci eh, porozumět eh, jednotlivým číslům, bude to velice užitečné jak pro sociální partnery, tak pro další stakeholdery, kteří by mohli tuto zprávu smysluplným způsobem využít. Druhý komentář eh, se týká toho, že jsem přesvědčen o tom, že sociální partneři jsou aktérem, který, kteří mají nejlepší pozici k tomu, aby tyto problémy řešili společně. Neustále opakujeme, že je třeba klást důraz na potřebu eh, posílit vztahy v průmyslu, kolektivní vyjednávání, a to na různých eh, úrovních, evropské, národní, na úrovni sektoru, na úrovni odvětví a tak dále. Sociální dialog, kolektivní vyjednávání, eh, to musí hrát zásadní roli v hledání přístupu šitého na míru jednotlivým kontextům. Sociální partneři jsou aktérem ve všech těchto kontextech a proto eh, mohou sehrát významnou roli ve vývoji fungujícího sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. Děkuji a nyní dám slovo paní eh, Honung Draus, Děkuji. Já na 100% souhlasím s tím, co právě řekl Luka. Potřebujeme velice konkrétní přístup. David Foden správně řekl, že mnoho z těch problémů identifikovaných v tom průzkumu je třeba řešit na místní úrovni a to velice odlišnými způsoby. Chci říci, že u sociálního partnerství máme problém. Máme tady problém, protože je čím dál těžší, jak si zmobilizovat naše řady, což je generační problém, mimo jiné. Všichni hovoří o zaměstnavateli, ale kdo hovoří o zaměstnancích a jejich závazcích? My máme problémy s mladou generací, s generací Y, která má obrovsky vysoká očekávání, to samozřejmě přeháním, nicméně mají tendenci se nevázat nikde, e, nemít dlouhodobé výhledky, vyhlídky u jednoho zaměstnavatele. Takže tady je potřeba nějakým způsobem obnovit kolektivní akce, šířit povědomí o užitečnosti kolektivních akcí, ale na nízkých, velice konkrétních úrovních, aby to pro lidi něco znamenalo. A ještě poslední slovo k tomuto. tato diferenciace eh, musí být brata v potaz i na evropské úrovni. Kdyby sociální pilíř měl být jenom e, prázdnými slovy, tak by vytvářel očekávání, která by se nedala naplnit a to by bylo opravdu katastrofa. My od evropské úrovně očekáváme to, že se bude soustředovat na ty oblasti, kde může něco zlepšit a kde může naplnit své sliby. A ne, že bude vytvářet jakési prázdné skořápky krásných slov, e, které sice hezky znějí, ale pak si řeknete, co to vlastně znamená konkrétně pro mě. Takže byli bychom velice rádi, kdyby sociální pilíř se stal praktickým nástrojem, který by pomáhal lidem řešit jejich problémy na místní úrovni. Děkuji, pan Roland. Co se týče závěru, že zareagovala na připomínky, které tady zazněly. Může konkurence být eh, nejlepší No, já bych chtěl, aby tady byla konkurence v dobrých pracovních příležitostech. Ano, pojďme v tom pokračovat, ale teď otázka, která před námi stojí, a to je otázka, kterou mají jak podnik, tak politici ve společnosti. Já, my pochá, já pocházím ze společnosti, kde eh, eh, eh, to fungovalo jiným způsobem. Teď je to spíše ze zhora dolů. Je třeba, aby jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé se účastnili tohoto procesu. Ano, je to otázka managementu, ale je to také otázka demokracie, jak hospodářské, tak sociální, jak konat v současném světě. A čím více budeme přibližovat realitě, realitě tím pragmatičtější budeme moci být a budeme nalézat konkrétní problémy. Ano, podnik hraje centrální roli, ale také provojování odborníků mezi jednotlivými sektory. Role politiky je podle mého názoru mít také určité kádry, kteří by bděli nad uskutečňováním eh, řešení těchto problémů. Když se podíváme Eh, na malé a středně velké podniky, ty fungují jiným způsobem. Neměli bychom u nich mít nižší cíle, ale je třeba, aby cíle pro ně byly v souladu s jejich rolí. A co do odpovědnosti. Já se domnívám, že politika hraje eh, tady svou roli. Taky koukám tady na komisi. Každý z nás přichází z jiných sociálních podmínek. Já jsem eh, zažíval v Belžgii, když jsem řídil odborový svaz 40 let. No to máme trošku jak uzavření, jak si uzavírání zaměstnavatelů, zastupců zaměstnavatelů a zaměstnanců do nějakého sálu, do místnosti, která se zavře. A řekli nám, musíte dospět s námi k dohodě a když ne, tak vám vůbec nic nepomůžeme a neuděláme žádné ústupky. Ale jen čtuli dobře historii Eh, tu, této eh, metodu to bychom mohli eh, označit jako metoda vévodu či papežská. A teď pan Pirinský. Ano, děkuji. Jednou z otázek bylo, jak tato zpráva může být realizována v praxi. Věřím, že nejlepší je věnovat pozornost rozdílu mezi průměry. A mám ti na mysli teritoriálně i napříč sektory, protože je tady různá situace v různých sférách práce a to vyžaduje různé politiky. Já bych se ale rád vrátil to, co říkal pan Sarves ohledně španělských zdravotních sester ve Francii. Můžete získat vysoké kvalifikace, což se, dejme tomu, děje v Bulharsku. A takto kvalifikovaní lidé pak zemi opustí a jednoduše jedou tam, kde jsou podmínky atraktivnější. No a jakmile identifikujeme tuto nerovnost, tak se musíme vrátit k otázce koheze ekonomické, sociální, teritoriální, včetně nové průmyslové politiky, protože tady ta zkušenost Caterpillar poukázala na nedostatek tam podobných politik v Evropské unii. A když už mluvíme o smlouvách, tak se podívejme na smlou... článek 3 smlouvy o Evropské unii, kde je uvedena potřeba hm, této soudržnosti a sloučení různých úrovní. Tady partnerství, včetně sociálního, je zásadní. Můžete klást celou řadu otázek, jako pan Hornon Blaus ohledně toho, zda lidé skutečně mají zájem o připojení se k Unii. Ovšem otázka zní, zda vytvoříme podmínky, kdy výstupy v pro zaměstnance to činí něco nejenom, co stojí za to, ale něco, co proferují. Protože napříč lety jsme byli svědky snížení míry syndikalizace, kdy se preferuje individuální přístup zaměstnance a zaměstnavatele, což vede k negativním výstupům, kterých jsme svědky dnes. Děkuji, pan Foden. Takže v prvé řadě ode dneška je zpráva k dispozici na našich webových stránkách. Prosím, obeznamte s tím kolegy. Otázka, jak toho využít proto, abychom si zajistili, co se teď bude dít. My jsme z finské zkušenosti slyšeli něco o určitých vzájemných poučeních, o určité míře takzvané evangelizace a k tomu dochází různým způsobem také v rámci formálního sociálního dialogu. Během posledních několika let jsme měli kontakty s evropskou sítí Miss EUIN. Myslím, že to teď bude končit. Jedná se o sociální inovaci v podnicích a o situaci, kde vítězí, tak říkají co obě strany. To může být opravdu užitečné. Z naší stránky by bylo dobré také mít více diskusí s Business Europe, s ETUC. Um, to bych s vámi určitě rádi projednali. No a pak tady byly některé konkrétní, detailnější otázky z fóra. kolegové vám rádi na tyto otázky odpovědí. Děkuji. Určitě budete mít možnost získat odpověď na otázky, na které se ještě nedostalo. No a nyní bych pozvala všechny na oběd, který se bude podávat hned tady venku. Začneme s ním teď a pak budeme pokračovat ve 14.30. Je to Další velice zajímavé zasedání sekce kombinace práce a nepracovního života. Udržitelnost práce napříč životem. A následně budeme mluvit o globální agendě pro pracovní život. Na základě výzkumu, na základě nových informací a důk, důkazů takže budete mít možnost získat odpovědi na otázky, eh, které jste ještě nemohli položit. Takže si takže vás zvu na oběd. Mnohokrát vám děkuji za zájem a spolupráci. Thank you. Thank you. Thank you. Uh,